Vážení kolegové, začneme. Chtěl bych zde srdečně přivítat místo předsedu komise Katajnena. Vítejte na zasedání výboru Envy. Je to pro nás příležitost diskutovat s vámi o implementaci akčního plánu pro oběhové hospodářství. My jsme o tom mluvili už před eh, několika měsíci. Bylo to konkrétně 16. března letošního roku. Náš výbor zajímá, čeho jste od vaší poslední návštěvy dosáhli a jaké vypadají iniciativy na příštích šest měsíců v tomto ohledu. Rovněž doufáme, že nám řeknete něco o tom, kdy bude vydána zpráva o oběhovém hospodářství. Jak víte, výbor Envy se rozhodl úzce sledovat implementaci tohoto plánu tím, že bude přizvávat vás a pana Timmermanse každých šest měsíců na naše zasedání a tím, že budeme žádat výroční zprávy pro parlament. Doufáme tak ve vaši připravenost informovat výbor o tom, čeho bylo dosaženo. Děkujeme vám, že jste přišel a máte slovo na úvod a pak zahájíme debatu s členy výboru. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, děkuji vám mnohokrát za opětovné pozvání na tento výbor. Dnešní téma je oběhové hospodářství. Je to velice důležité téma, protože zrovna dnes jsme zveřejnili nový seznam produktů podle směrnice o ekodesignu. Já o tom ještě budu mluvit eh, v rámci svého projevu. Ale je dobře, že máme čas eh, mluvit o oběhovém hospodářství. Mnoho z nás je přesvědčeno, že oběhové hospodářství bude velkým trendem v hospodářství v příštích letech a proto my jako regulátor musíme pochopit, jakým způsobem ten přechod z lineárního do oběhového, do cirkulárního hospodářství, tržního hospodářství můžeme podpořit. Je to velice důležité, protože um, cirkulární business modely které už na trhu existují, jsou produktivnější a mají větší přidanou hodnotu než tradiční lineární business modely. To je velice důležité e, v rámci zachování našeho sociálního modelu hospodářství a v rámci financování sociálního státu. Proto je oběhové hospodářství založeno v podstatě na nových e, modelech obchodování a my jako regulátor musíme pochopit, musíme se snažit pochopit, jak nejlépe tento vývoj podpořit. Méně než jeden rok po přijetí balíčku o oběhovém hospodářství jsme na dobré cestě. Komise začala implementovat akční plán, eh, a to soustavným způsobem. V souladu s tímto akčním plánem už jsme předložili eh, legislativní návrh k odpadu, legislativní návrh k online prodeji zboží, a e, připravujeme návrh na revizi nařízení o hnojivech, také připravujeme návrh k zeleným veřejným zakázkám, návrhy k nes, e, nespravedlivým obchodním praktikám. Založili jsme e, Evropskou platformu pro ztráty potravin a potravinový odpad a zahájili jsme výzvu pro, o, o zájmech k, na téma inovační inovační dohody. Tak, abychom se připravili na další roky, komise bude informovat o implementaci eh, akčního plánu na začátku příštího roku v lednu 2017. To bude doprovázeno komuniké komise ohledně na téma Waste to Energy odpad, z odpadu energií. Rovněž pracujeme na zavádění platformy pro financování oběhového hospodářství, což je velice důležitá součást konceptu oběhového hospodářství. Když dovolíte, rád bych se teď zaměřil na ekodesign. Ekodesign je základní součástí oběhového hospodářství, protože pomáhá modernizovat eh, naši ekonomiku. Vytváří pobídky a rovné podmínky pro firmy, které fungují v Evropě a také pro ty, kdo importují produkty z oblasti mimo Evropu. Takže ekodesign je nebo já o tom uvažuji jako o projektu jednotného trhu. Protože tím vytváříme jednotné regulační prostředí pro všechny produkty, které jsou jednak produkovány v Evropě, ale také které jsou dováženy z třetích států. Na ekodesign je potřeba nahlížet eh, přinejmenším ze tří různých perspektiv spotřebitele a to, co dělat, abychom je podpořili. Za druhé se musíme zaměřit na, na celou tuto otázku z perspektivy průmyslu a za třetí v důsledku ekodesignu můžeme chránit také životní prostředí. Nejprve mi dovolte pár poznámek k té spotřebitelské stránce. Redukování spotřeby energie není pouze v rukou vlád nebo tvůrců politiky. Může to být také v rukou spotřebitelů, kteří provádějí uvědomělá rozhodnutí, a to každodenně, pak když si kupují nějaké produkty. A kromě toho, Čím víc spotřebitele budeme eh, podporovat, tím víc pomáháme modernizovat naši ekonomiku. Takže směrnice o ekodesignu je velice dobrým nástrojem pro zvyšování povědomí a tím vlastně také eh, usnadňování uvědomělých rozhodnutí na trhu. Tedy pro spotřebitele samozřejmě. Evropští spotřebitelé a jejich svazy odhadují, že kumulativně na úrovni rozpočtu jedné domácnosti můžeme každý rok ušetřit až 450 euro. Naše odhady v komisi jsou eh, o něco pozitivnější. My předpokládáme výroční úspory pro typickou domácnost až 500 euro za rok. Takže uvědomělá rozhodnutí mohou, utra, mohou ušetřit značné objemy peněz pro, i pro zcela běžné spotřebitele, pro zcela běžné domácnosti. Podíváme-li se na tu situaci z hlediska biznisu, tak ekodesign a energetické štítky vlastně znamenají vytváření jednotného trhu v Evropě tím, že stanovíme společné standardy, stabilizujeme regulační prostředí, tím, že zlepšíme předvídatelnost a e, jistotu investic. Rovněž to podporuje investice do nových technologií a podporuje to také inovativní řešení. Vědecké studie eh, odhadují, že rámec ekodesign může ušetřit až 55 miliard euro každoročně pro sektor průmyslu. Protože i průmyslové společnosti eh, mohou využívat účinnější prostředky a zkrátka lépe zacházet s materiály, které mají. Takže ta situace je prospěšná pro všechny, jak pro průmysl, tak pro spotřebitele. Nejde pouze o jednotlivé produkty. Jedna televize nic nezmění, ale když se to spočítá dohromady, jsou to miliardy produktů ve stovkách milionů domácností a to už má obrovský dopad. Už dnes Tedy ještě předtím, než eh, ten nový seznam byl zveřejněn, my jsme spočítali, že od začátku směrnice o ekodesignu jsme uspořili energii ekvivalentní jednoroční spotřebě elektřiny v Itálii. Takže když někdo říká, že směrnice o ekodesignu je pouze drobnost, tak nechápe, o čem tady vlastně mluvíme. Eh, podle pracovního programu který byl předběžně odsouhlasen kolegiem, do roku 2030 přinese úspory na energie e, na úrovni každoroční spotřeby energie Švédska. To znamená, k té Itálii přidáme ještě Švédsko. Pakliže ty stávající nové návrhy budou přijaty. Takže pakliže má být EU jaksi velká v těch velkých věcech, tak tady to je skvělá příležitost, jak toho dosáhnout. Eh, my jsme dnes tedy zveřejnili seznam položek, který budeme přidávat na ten seznam směrnice o ekodesignu. Je zde šest eh, různých eh, položek. Kontrolní systémy, výtahy, fény, rychlovarné konvice, chlazené kontejnery a tak dále. A všech těchto šest položek bylo vybráno Protože zde je obrovský potenciál uspořit energii. Nedocházelo k žádnému dalšímu politickému handlování. Tento seznam je skutečně založen pouze na potenciálu uspořit energii. Takže v kostce to znamená, že pakliže tento návrh projde, Evropané budou mít e, ta samá zařízení, která používají dnes, ale úspornější, energeticky za to. A Průmysl bude mít rovné podmínky pro všechny a celoevropský trh pro účinnější produkty. Dnes společně se spotřebitelskými svazy a zástupci průmyslu proběhla velice hezká akce. Byli tam zastoupeni výrobci těchto, těchto e, spotřebičů. E, ode všech jsme získali velkou podporu. Všichni jsou přesvědčeni, že to je dobrý způsob, jak Evropě pomoci, vytvářet nová pracovní místa a zlepšovat produktivitu, růst a přidanou hodnotu. Dále mi dovolte zmínit se o tom balíčku pro odpad a hnojiva. Přesunutí se od začátku toho produktového cyklu na jeho konec je zásadním prvkem balíčku pro oběhové hospodářství a doufáme, že kolegislátoři dosáhnou dohody na tomto ambiciozním legislativním opatření už v příštím roce. Vítáme podporu Evropského parlamentu pro tuto odpadní legislativu. Eh, je zde obrovské množství pozměňovacích návrhů, které mě potvrzuje, jak důležité pro vás je toto téma. My velice pečlivě sledujeme práci, která, ke které dochází ve výboru Envy. A podle diskusí nad pozměňovacím návrhy ze září chápu, že zde je v podstatě horizontální dohoda na některých otázkách, například co se týká separátního sběru odpadu, recyklování odpadů a pak je to celá řada ještě dalších klíčových témat, která diskutována teprve budou. Dovolte mi zopakovat, že nabízíme plnou technickou podporu v rámci zpracování těchto návrhů. A těšíme se na hlasování ve výboru, které, jak jsem slyšel, proběhne v lednu příštího roku. Diskuse v rámci pracovní skupiny rady se rovněž pohybují správným směrem. Eh, navrhované nařízení pro eh, hnojivá související produkty je prvním návrhem přijatým v rámci akčního plánu pro oběhové hospodářství. Hlavním cílem je otevřít jednotný trh eh, a očekáváme, že to povede k substituci kritického materiálu neboli fosfátu zdroji dostupnými i na domácí ploše, jinými slovy, že budeme o 30% méně závislí na dovozech do roku 2030. S radostí říkám, že diskuse v radě na toto téma již začala a v parlamentu je jasně definován pracovní plán. Tento návrh rovněž výrazně navýší udržitelnost tím, že se omezí kontaminanty, které jsou dokumentovány jako toxické pro životní prostředí a lidské zdraví, zejména co se týká kadmia. Komise rovněž přeskoumává, jakým způsobem ta odkadmianizace může být financována prostřednictvím finančních nástrojů, například EFSI nebo EIP. Investiční plán pro Evropu a EFSI do budoucna představují výraznou příležitost pro ozelenění ekonomiky a pro lepší využití veřejných a soukromých financí pro zelené investice. Zhruba třetina investic EFSI podporuje environmentálně přátelské projekty. Dovolte mi uvést několik konkrétních příkladů. EFSI podporuje celou řadu environmentálních a e, účinnostních projektů, jako třeba recyklace papíru. To je projekt ve Španělska, kde se e, propaguje vyšší užívání Um, použitého papíru a jeho zpracování na obnovitelné balící materiály. Nebo, nebo uh, projekt Novamont v Itálii, kde se zavádějí nové inovativní technologie do produkce bioplastu a biochemikálií, které pak budou používány v průmyslových a spotřebitelských produktech. A nebo jeden, um, jedno zařízení ve Finsku, které je financováno z EFSI, kde se zvyšuje produkční kapacita obnovitelné dřevní hmoty, což pak bude využíváno jaksi v obnovitelných energiích. Nicméně tvrdě pracujeme také na tom, abychom navýšili počet environmentálních projektů financovaných z EFSI, včetně těch, které se týkají oběhového hospodářství. Vzhledem k celkovému úspěchu EFSI v prvním roce, komise navrhla už v září, aby se rozšířilo trvání EFSI až do konce roku 2020, čímž se celkový investiční cíl zvýší alespoň na 500 miliard euro. Když zvážíme cíle pařížské dohody, tak e, komise navrhuje, aby alespoň 40 projektů z EFSI byly takové, které přispívají ke klimatickému plánu, ke klimatickým cílům v souladu s cíli COP21. EFSI, ale také strukturální investiční fondy EU jako LIFE nebo EU Natural Capital Financing Facility budou rovněž využity pro investice do, udržitelné, do udržitelných řešení oběhového hospodářství. EFSI lze rovněž skombinovat s dalšími podpůrnými projekty, čímž přidanou hodnotu podpory EFSI, zejména v případě investičních platform. E, příklad tohoto je například z Francie, e, kde je jeden projekt, který chce vyvinout nízkouhlíkové hospodářství v daném regionu, je to v pas de Calais, a hodlá z tohoto regionu udělat eh, energetický model s nulovými emisemi před rokem 2050 a zároveň chce vytvářet nová pracovní místa, rozvá, eh, rozvíjet celkové hospodářství a bojovat s eh, palivovou chudobou. Potom mi dovolte uvést ještě několik témat, která přispívají k udržitelnosti. Například přechod k cirkulárnímu hospodářství a nutnost lepšího vynucování environmentální legislativy. Kromě implementační zprávy, kterou už jsem zmínil, v roce 2017 budeme pokračovat um, s implementací akčního plánu pro oběhové hospodářství pěti klíčovými iniciativami. Za prvé je to strategie uh, o inovativních plastech, používání, opětovné používání a recyklace, a chceme řešit také otázku úniku plastu do životního prostředí, včetně mimo jiné odpadu na moři. Za druhé, legislativní návrh o opětovném využívání vody, kde chceme stanovit minimální standardy kvality, které mají řešit otázku tohoto vzácného zdroje. Za třetí, čímž uzavřeme jaksi tu smyčku v rámci systému dodávek vody, navrhneme revizi směrnice o pitné vodě, čímž přímo reagujeme na Eh, iniciativu, na občanskou iniciativu z roku 2013. Za čtvrté předložíme iniciativu, která bude řešit eh, chemické a odpadní produkty a jejich eh, rozhraní, čímž chceme zajistit, že ty oběhové systémy budou fungovat také v rámci zpracovávání sekundárních surovin tím, že budou řešit eh, také propagaci netoxických materiálů a jejich lepší zpracování. A nakonec zavedeme také monitorovací rámec, který bude měřit postup v EU směrem k oběhovému hospodářství, čímž reagujeme na vaši výzvu, pane Lavio, a na výzvu tohoto výboru. Takže, vážení poslanci a poslankyně, to je z mé strany vše. Když e, dovolíte, teď bych dal prostor vám pro vaše otázky a komentáře. Děkuji velice pane předsedo, A nyní můžeme začít prvním kolečkem dotazů. Začne koordinátory. A já vyzývám koordinátory, aby nehovořili déle než dvě minuty, protože máme 13 men na seznamu řečníků. Děkuji. Děkuji předem za spolupráce. Ano, já se o to pokusím. Pane místo předsedo, děkujeme za to, že jste přišel. My jsme vždycky rádi, když dodržíte svůj slib. Před deseti lety jsem byl spolu navrhovatelem této legislativy, mezitím se toho hodně událo a naštěstí to skončilo tak, že máme užitečný nástroj, takže eh, k tomu můžu komisi pogratulovat. A mě by zajímalo, jaká kritéria se skrývají za těmi šesti, šesti faktory nebo produkty, o kterých jste hovořil, jestli je to větší efektivita a podobně. Mně se zdá, že oddělení pro životní prostředí na půdě komise konečně pochopilo, že regulovat politiku v oblasti životního prostředí nelze pouze pomocí sankcí a trestů, ale také formou podpory hospodářských aktivit. A za druhé, jak prosazovat evropská pravidla. Pane místo předsedo, kdybyste si představil kolik evropských pravidel už jsme tady jednohlasně schválili a potom byly v členských státech, včetně Německa, mizerně implementovány, tak by vás z toho rozbolela hlava. A proto tedy na vás apeluji, prosím, dávejte opravdu pozor na to, co se děje, tak, abyste vytvářeli pravidla, která lze skutečně eh, implementovat do hospodářského života. A pokud jde o oběhovou ekonomiku, tady máme problém, pokud jde o odpady, zvláště z chemické povahy. Mě by zajímalo, do jaké míry jste připravili plán B v této oblasti, jak tedy, aby to nedopadlo tak, že v rámci oběhové ekonomiky bude možné recyklovat cokoliv, co vás napadne protože to bychom tedy eh, se opět dostali do pěkné kaše a teď ještě protože mi vypršel čas, případné další otázky bych poslal poštou, pokud dovolíte. Děkuji. Děkuji. Paní Dali, děkuji, pane předsedo, děkuji panu místopředsedovi za to, že se dostavil. Já mám dvě hlavní otázky, ale nejprve takový úvod, protože upřímně řečeno, Komise představila svůj nový balíček, včetně oběhové ekonomiky a my jsme se na to dívali trošku s eh, rozpaky, protože nebylo to tedy představeno jakožto legislativní návrh a tady pak vzniká nebezpečí, že z té oběhové ekonomiky bude jenom takový slogan, který eh, nelze nějak převést do praxe a který tím pádem není přínosný. Vy jste se zmínil o, pěti, o šesti položkách, které jste vybrali v rámci ekodesignu a řekl jste, že tedy eh, záleží na jejich eh, vlastnostech, fyzikálních vlastnostech. my jsme přesvědčeni, že ekodesign je naprosto zásadní pro budoucnost oběhové ekonomiky. Záleží tedy ne na tom, z čeho jsou produkty vyráběny, ale také by mě zajímalo, do jaké míry jste si jistí, že to, co navrhujete, je naprosto jasné, například je eh, evidentní, jaký typ materiálu je možné recyklovat z již existujících produktů a použít sekundárně. Za druhé, ráda bych se soustředila na plasty. Vy jste také zmínil odpad v, plastový odpad v mořích a Tady tedy ten akční plán je specifikován do dvou kroků. Za prvé tedy představení strategie pro plasty a oběhovou ekonomiku do roku 2017 a za druhé na návrh eh, konkrétních opatření k odstranění plastového odpadu v mořích tak, abychom naplnili cíle udržitelného rozvoje ekonomiky do roku 2030. A mě by zajímalo, jestli jste už na tom začali pracovat, jestli připravujete nějakou strategii toho, jak bojovat s plasty v mořích, a jestli to třeba bude součástí už té cílené strategie za rok 2017, případně zdáli tedy čekáte, že také jednotlivé členské státy přijdou s akčními plány toho, jak snižovat objem plastového odpadu ve svých mořích a jestli je založen nějaký mechanismus, který pak členským státům umí, umožní srovnávat si zkušenosti z těchto aktivit. Je důležité, aby Eh, tedy členské státy skutečně implementovaly v praxi to, co je zatím na papíře, to, co je zatím záměrem komise. A konečně poslední bod, pokud jde o moře, vidíme některé velmi dobré, dobrovolné iniciativy, ale já ze strany vlád a nevládních organizací, nicméně já chci eh, na já chci apelovat na komisi, aby eh, zpřísnila pravidla, podle kterých je možné vypouštět plastový mikroodpad do moře. A to by mělo být součástí již té akční strategie do roku 2017. Děkuji. Vítám tady panu místopředsedu. Budu hovořit svým rodným jazykem. Pane komisaři, já mám některé konkrétní otázky, jakožto stínový zpravodaj k balíčku oběhové ekonomiky. Moje první otázka se týká inovací, což je jedna z priorit v akčním plánu. Myslím si, že tedy inovace je, a podpora inovace je naprosto zásadní pro další modernizaci. Takže velmi podporujeme všechny ty pilotní projekty, Například tady mám na mysli ten výzkumný projekt, který se rozběhl před nedávnem Severním moři a ve kterém se zapo- do kterého se zapojil můj vlastní eh, region, Flandry a tedy z tohoto ohledu by mě zajímalo něco víc k tomu, jak probíhají pilotní projekty tohoto typu v Evropě. A za druhé, pokud jde o opatření eh, stran stavebního odpadu a odpadu eh, z demolic. Vy jste zatím tedy nás informovali o tom, že připravujete takový dobrovolný protokol toho, jak s tímto typem odpadu eh, s tímto odpadem zacházet. A mě by zajímalo, jestli se z, tohoto, z těchto dobrovolných opatření, například tady v horizontu roku 2020, nestanou opatření povinná, což by také mohlo přispět k větší míře recyklace ve stavebnictví, a to dejme tomu do roku 2025-2030. A konečně eh, chystá komise nějaká opatření k tomu, aby oživila trh se sekunda, sekundární trh Eh, s materiály. A za druhé je třeba tedy bojovat vůbec s tím, aby odpad nevznikal na prvním místě. Proto je třeba přijít s důkladně promyšlenými politikami tak, abychom z dlouhodobého hlediska předcházeli vzniku odpadu. A mě by zajímalo, tedy jak komise v této věci hodlá postupovat. A konečně Pane komisaře, myslím si, že je důležité říct jednu věc. Já jsem byl zpravodajem k biodiverzitě a chci se zeptat, jestli pro nás máte nějaké novinky, eh, pokud jde o vývoj legislativního balíčku kolem směrnice Natura a tak dále. Zatím máme k dispozici tedy eh, výsledek eh, konzultací, které říkají, že tyto výsledky říkají, že tyto eh, směrnice fungují. Můžete mi říct více. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane místopředsedo, toto, že jste se dostavil. Já se tady ovšem cítím tak trochu lapen do kruhu. A není to kruh oběhové ekonomiky. Každých šest měsíců zveme pana místopředsedu, aby nám sdělil něco víc k rozvoji balíčku k oběhové ekonomice, protože si nejsme úplně jistí, že komise skutečně implementuje to, co slíbila, že udělá. Nyní však mám pocit, že komise se nás snaží přesvědčit o tom, že oběhová ekonomika je skvělá věc, ale to je přeci důvod, proč vás tady, proč vás sem každých šest měsíců zveme. My jsme opravdu přesvědčeni o užitečnosti oběhové ekonomiky. Je to naprosto zásadní pro další rozvoj evropské ekonomiky. A vyvíjíme tlak na komisi v tom smyslu, aby dělala ještě víc v této věci. Proto je nezbytné, když se podívám na, ty, na ten akční plán, vidím, že téměř všechny hlavní aktivity mají spoždění. Je to asi čistě náhoda, že dnes máme den, kdy jste se opět dostavil na zasedání našeho výboru a slyšíme tedy další oznámení k ekodesignu. Já doufám, že příště za šest měsíců už nebudete oznamovat jenom nové iniciativy, ale také eh, složíte účty z toho, co se již podařilo. To by bylo velmi vhodné. Mám radost z vašich komentářů v tom smyslu, že Evropa by měla být velkorysá v tom, jak uvažuje o některých konceptech a mezi ně patří i oběhová ekonomika. Já jsem to slyšel od vás, od vašeho kolegy, pana Timmermance, ale nikdy to neřekl předseda Juncker. A když se podívám na vývoj na půdě komise, mám pocit, že předseda Juncker a jeho sekretariát pořád věří, že právě tohle je spíš drobnost. A když se přečtu Economist, tam se dokonce píše, že komise používá populistické argumenty a přitom tedy nenavrhuje to, co by mělo být navrhováno, například pokud je o toustovače a podobně. Já tedy doufám, že komise má především zájem na rozvoji naší ekonomiky, na, na tom, co se o ní píše v britském bulváru. Proto apeluji na komisi, aby tedy postupovala důrazně, nezůstala stát na půl cesty. Samozřejmě uvidíme, jak to dopadne s celou tou koncepcí ekodesignu. A konečně na závěr ještě položím otázku, Vyhodnocení efektivity zdrojů bylo součástí přeskumu semestru. Nyní tamto téma chybí. Chcete ho vrátit do tohoto přeskumu? My jsme přesvědčeni, že je to velice zásadní téma, zásadní pro přechod našich ekonomik a proto tam, by to tam mělo být. A konečně, pokud jde o ekodesign, zaměřuje se, se nejenom, neměli byste se zaměřovat nejenom tedy na energetickou účinnost, ale také na účinnost v rámci užití eh, zdrojů protože to je další velké téma. Paní Konečná? Děkuji, <clears throat> pane místo předsedo. Já už jen doplním několik otázek. Já jsem také moc ráda, asi stejně jako všichni kolegové tady, že tvrdíte, že ekodesign není drobnost a je to velmi důležité. A na to, jak moc důležité to je, tak musím říct, že na to příliš dlouho čekáme. Ekodesign je něco, co je nám tady slibováno od začátku našeho uh, volebního období, směrnice o ekodesignu. Myslím si, že se shodneme na tom, že je to směrnice, která by mohla pomoci vyřešit eh, řadu problémů, které jsou spojeny jak už s oběhovým hospodářstvím, tak eh, obecně s využitím odpadu. A eh, je to pořád věc, na kterou čekáme a myslím si, že už je to v tuto chvíli chyba, takže já bych od vás ráda slyšela nějaký opravdu reálný rámec toho, jak si projednávání této věci představujete, protože přeci jen máme před sebou už pouze dva a půl roku a rádi bychom to stihli. To je jedna otázka. Druhá je, vy jste se rámcově zmínil o těch iniciativách eh, <clears throat> v té poslední části, o které jste mluvil, ale eh, vy jste se zmínil spíš jen o názvech. Mě by eh, zajímalo, jakým způsobem máte představu, že nebo jak konkrétně budou tyto iniciativy podle vás vypadat a jakým způsobem budou zapadat do celého toho konceptu oběhového hospodářství. A třetí věc, na kterou bych se ráda zeptala, je energetické využívání odpadu. <clears throat> je to můj osobní názor, ale já si prostě nemyslím, že je správné stavět na stejnou nebo dokonce horší úroveň energetické využívání odpadu, eh, než je třeba skládkování odpadu. A eh, prostě my dneska máme nějaké sny a pak je nějaká realita, ve které žijeme a pokud žijeme v té realitě, tak já se pořád domnívám, že ty úplné zbytky, které tady v rámci odpadů nám zůstanou, takže bychom je měli spíše rozumně použít, než je zahrabat budoucím generacím pod zem a možná z toho jo, jednou bude nějaký zajímavý skanzen nebo něco podobného za několik století, ale já se toho opravdu obávám, protože řada členských států jde spíše tou cestou toho dát ten odpad pod zem, než je třeba využít v rámci kogenerace či trigenerace. A já bych chtěla znát váš názor na toto téma. Děkuji. Thank you very much. Mr. Eichaut. Eichaut. Děkuji, pane eh, místo předsedo Katajnene. Ten akční plán eh, už existuje eh, rok měl být ambiciózní. A když se podíváme na to, co se teď s tím děje, tak to je trochu zklamáním. To současné oznámení o směrnici o ekodesignu je prakticky jediné. My určitě budeme mít ještě otázky k dalším tématům, kde se také nic moc neděje, nebo my jsme aspoň nic nezaznamenali. Po roku od vyhlášení akčního plánu ty výsledky nejsou moc Eh, působivé. Pojďme se teď zaměřit na ekodesign. Vy jste eh, zmiňoval ty produkty, které jsou eh, na tom seznamu, těch je šest, jich bylo dvanáct, takže šest z toho vypadlo a určitě proto jsou asi nějaké pádné důvody. Když děláme ekodesign, tak je to levnější, spotřebuje to méně energie, takže to je výhodné pro spotřebitele. Také se méně dováží energie, což samozřejmě zlepšuje naši eh, závislost na dovozu energii, To je dobré hlavně pro eh, východní Evropu. Také jsme konkurenceschopnější, protože ty, eh, ty produkty jsou účinnější. Také je to dobré pro klima. Takže ten jediný problém je to regulační břemeno. Někteří to pořád opakují, tuto mantru. Mě by zajímalo, jak velkým břemenem by to mělo být, když můžete jít, eh, když jdete do obchodu a můžete si koupit pouze to účinné zařízení. To, co tam člověkovi může vadit? Nic. Jsou to pouze britské eh, eh, bulvární noviny, které mluví o tom, že se ztratí z prodeje ty toustovače. A komise to jenom podporuje, tento populismus eh, toho bulváru, protože to z toho seznamu odstranila. Eh, jde tady o 4 terawatt hodiny, přičemž eh, u těch dalších to je třeba 6, co jsou na svém seznamu. U některých je to tam 7, to také z toho seznamu vypadlo, takže to není správný argument. Je to čistá obava z britského bulváru. O to tady jde. A přitom jsou to tak důležité nástroje. Já myslím, že to velká škoda, že eh, komise tady ustupuje. A to přesně eh, vidíme o ekodesignu. Rozhodně to není dobrý začátek toho akčního plánu. Děkuji, pan Pericini. Děkuji, pane eh, místo předsedo. Pane komisaři, děkuji eh, za váš projev. Já jsem si ho vyslechl velmi pečlivě a doufám, že ty dobré úmysly budou převedeny do konkrétních eh, kroků a že dojde ke změně, že přejdeme od té tradiční lineární ekonomiky k té okruhové. Vy jste upozorňoval na plasty, které končí eh, například v moři, ale nezmiňoval jste se o těch eh, nezbytných krocích, které jsou potřeba pro to, aby došlo k tomu přechodu na eh, jiný typ ekonomiky, například tady jde o fosilní paliva a snížení jejich spotřeby. Já vím, že to je obtížná věc. Tady panují různé zájmy, ale Parlament v roce 2015 přijal usnesení o okruhové ekonomice a tady je jasný odkaz na to, že je potřeba ukončit dotace fosilních paliv. A proto se ptám, co si teď mají naši občané myslet, když eh, Evropská komise nepřihlíží k usnesení Evropského parlamentu, což je vyjádření demokratické vůle. Aha. Jde tady o ochranu zdraví, třeba nebo tady obranu zájmu petroprůmyslu. Ano, paní Děkuji, pane eh, předsedo, pane komisaři, děkuji vám za vaši přítomnost tady na výboru. Zavádění okrové ekonomiky eh, musí probíhat především eh, legislativním balíčkem o odpadech. My už jsme to požadovali, hovořili jsme o tom, že je potřeba přijmout určitá opatření, to jsme eh, už, eh, na tom se jsme dohodli už v roce 2015, nicméně eh, Víme, že k tomu bylo předloženo více než tisíc pozměňovacích návrhů, takže to je velmi komplikovaná záležitost. Musím říci, že ta zvolená cesta nevede správným směrem. Možná, že je provázána dobrými úmysly, ale dobrým směrem to nejde. Jak víte, návrh zprávy také vedl k reakcím ze strany rakouského a francouzského parlamentu s tím, že nejsou dodržovány zásady subsidiarity. Ale víme, že tady je zářada různých závazných fiskálních opatření a také jediný eh, způsob, jakým je možné motivovat přechodu na eh, cirkulární ekonomiku. Úspěch eh, nebude eh, snadný, naopak je potřeba konstatovat, že eh, v některých evropských aglomeracích, kde se přistoupilo k provádění těchto opatření, se tím konkrétně přispívá k postupnému vytváření okrové ekonomiky, takže si to bude vyžadovat odhodlání a vůli občanů, místních orgánů. A e, to přes, e, bez toho, že by se přijímala nějaká e, složitá byrokratická opatření. Jde tady o zlepšení nebo zefektivnění sběru odpadu, jejich opětovné využívání a to všechno je možné provádět také na, v kontextu nebo v měřítku jednotlivých podniků. A mě by zajímalo, co si myslíte o těch metoda, které se používají a které by měly používat i evropské instituce. Například eh, jak bojovat proti tomu, aby eh, se vyráběly zastaralé výrobky, které nezohledňují moderní technologie a jejich dovoz do Evropy, například z východní Asie. Komise by měla využít tohoto konceptu proto, aby zlepšila kvalitu Eh, produkci v Evropě, ale také kvalitu dovážené produkce do Evropy a k tomu, aby se také zlepšila konkurenceschopnost našeho průmyslu. Tak mě zajímalo, jak chce komise konkrétně tuto situaci zlepšit a bojovat proti zastaralosti eh, výrobků. Uh, Děkuji. Po této po tomto prvním kole eh, příspěvku dáme slovo místo komise Katajnanovi, aby zareagoval Děkuji. Já uznávám, že eh, veškerá naše práce je k ničemu, přichází příliš pozdě. Eh, vy tedy eh, kritizujete nás, tak já budu kritizovat trochu vás. My jsme přešli s tím začátkem a rádi počkáme na parlament a na radu, aby schválili první legislativní návrh, který, se kterým komise přišla. To by byl dobrý začátek při eh, zavádění okruhové ekonomiky. Eh, jsem řekl, že budu kritický, protože vy jste byli kritičtí ke mně. Už jsme tedy předložili ten první legislativní návrh o odpadu a pokud vím, tak se o to má hlasovat eh, v lednu. Proč v lednu? Proč ne v prosinci? Je proto nějaký zvláštní důvod? čím eh, eh, dříve, tím lépe. Proč čekat až na leden? A co nařízení o hnojivech? To už také bylo předloženo. A leží to tady řadu měsíců. Podle mě to nám netrvalo ani tak dlouho to celé navrhnout. Myslím, že jsme všichni na jedné lodi. Já vím, že politicky to může být obtížné dohodnout se na kompromisech, ale neměli bychom kritizovat ty pozitivní věci, měli bychom se eh, eh, snažit najít společný hlas při hledání nebo dosahování těch společných cílů. A stejně tak, eh, pokud budeme pouze kritizovat směrnice o ekodesignu, tak víme, že ten návrh, který zřešil z komitologie, má pomoci hlavně na adresu těch, kteří jsou zásadně proti ekodesignu. Někteří chtějí méně, někteří více, ale myslím, že tady je konečně aspoň seznam šesti položek, které byly vybrány podle toho, jak velkou příležitost eh, nebo velký potenciál mají při úsporách energie. A to rozhodně není konec eh, celého procesu, je to pouze začátek. Doufám, že se nám bude eh, dařit nalézat více pozitivního přístupu k okruhové ekonomice. Já vím, že role parlamentu je hlavně kritizovat, cokoliv komise dělá, ale Teď jsme přecházíme s úplně novým eh, konceptem, který musíme našim občanům vysvětlit. 99% našich občanů vůbec nechápe, co to je okruhová ekonomika. A proto pojďme spojit naše síly, abychom eh, získali podporu a důvěru občanů. Jsme regulátorem, měli bychom Eh, vysvětlit, jaké jsou výhody přechodu na okrovou ekonomiku. Implementace je vždycky problematická a dodržování legislativy bude problematické i v budoucnosti. Takto dobře rozpracovaných oblastech politiky. A v příštím roce, v roce 2017, eh, se zintenzivní implementace. Přijdou tři iniciativy zajištění dodržování přístupu k spravedlnosti a vykazování. Jsou to tři iniciativy, které by měly ukázat, že lepší regulace a spolupráce mezi členskými státy může dosahovat eh, pozitivních výsledků. Dělá to, jak zjednodušit a zefektivnit stávající pravidla. Měli bychom eh, sledovat, co se děje ve členských státech při provádění těch pravidel No, ale také o další pravidla týkající jednotného trhu. Asociat strategie o, o plastu, tak v tomto okamžiku tomu nejsem schopný tolik eh, říci, protože na tom teprve začínáme pracovat. Chceme zahrnout co nejvíce zainteresovaných stran. Paní Dali, vy jste se zmiňovala o těch kritických oblastech, které musíme řešit v tomto procesu a rozhodně to nebude jednoduché, ale já doufám, že tady dostatek politické vůle to eh, prosadit. Tato strategie by měla zlepšit situaci tím, že se podpoří inovace, opětovné využívání a recyklace. A my doufáme, že tím vyřešíme tři zásadní věci, tedy velkou závislost na fosilních palivech, nízkou míru recyklace plastu a také to, že čím dál tím větší množství plastů se dostává do životního prostředí a zejména do oceánu. Nečištění moří plasty je čím dál tím zrůstající e, eh, problém na mezinárodní scéně a tím se musíme zabývat. Doufáme, že výsledku bychom mohli dosáhnout do konce příštího roku nebo do někdy kolem třetího čtvrtletí příštího roku. Bude to nějakou dobu trvat. K inovacím. Děkuji, že jste na to poukázali. Současný stav je následující. Výzva pro předkládání projektu byla hlášena 15. prosince. 32 eh, žádostí když přišlo od 14 členských států, což je dobrý výsledek, je to úplně nová věc témata, která tam v tom zazněla, v těch žádostech, týkala vodohospodářství, zúročení energie z odpadu, kolaborativní ekonomiky. A my teď vybíráme první projekty a žadatelé budou informováni v listopadu. Velmi brzy. pět jich bylo vybráno a teď se přistoupí k vytváření těch společných deklarací. Sekundární je suroviny a jednotný trh. To je jedna z největších strukturálních změn, kterou můžeme v Evropě udělat při zavádění okrové ekonomiky, ale musíme se podívat na různé sektory a to z různých eh, úhlů pohledu. U plastu se to bude vyžadovat eh, vlastní regulace, ale u jiných eh, sekundárních materiálů se to bude vyžadovat jiný typ regulace. Té práce bude hodně. Nejenom pro příští rok, ale i v těch příštích letech. Protože nemůže platit jeden jednotný soubor pravidel pro všechny typy materiálu. Ale pokud to být nebudeme, tak to bude bránit investicím, bude to bránit normálnímu vývoji okrové ekonomiky, takže se tím zabýváme. Energetická účinnost a jako součást semestru, já musím říci, že si nepamatuji, nebo nemyslím, že jsme se o tom vůbec nezmiňovali v semestru, protože tam členské státy se zaměří hlavně na budovy a na další opatření a zlepšení energetické účinnosti. Jde i o e, efektivní využívání zdrojů. To je možná problematičtější než energetická účinnost samotná. Čili to vyhodnocení efektivního využívání zdrojů není jasně definované, nebo nemáme definici pro to, jak to přesně vypočítat a kdo by to měl počítat v případě dovozu nebo vývozu surovin. čím se dostávám ke směrnici celka designu a její budoucnosti. tom současné formě se může zdát, že přijetí je na dosah a že to může přispět k energetické účinnosti. Ale zahrnutí i těch dalších dimenzí eh, do této směrnice není až tak snadné ale potřebujeme to. Představme si, že by tato směrnice zahrnovala také to efektivní využívání zdrojů, opravova, opravy, tak by ten trh potom vypadal úplně jinak. Přidaná hodnota evropské produkce by byla mnohem vyšší, než je v současnosti. A my na tom tedy pracujeme, ale musíme teď hlavně připravit cestu pro rozšíření směrnice, ten obecný, to obecné hodnocení je teď příliš negativní, mnoho lidí tomu moc nerozumí. A my doufáme, že se nám podaří rozšířit oblast působnosti směrnice jako designu dále EFSI a investice do ochrany životního prostředí. Projekty týkající soukromé ekonomiky nejsou moc rozšířené. A víme, že mnoho investic, e, a ten důvod pro to může být, že mnoho těch investic jsou sami o sobě velmi ziskové, nepotřebují podporu, ale také to může být v tom, že si investoři neuvědomují, jaké příležitosti jim EFSI nabízí. Další otázka je kombinace strukturálních fondů a EFSI, zejména o e, eh, infrastruktury. 6 miliard euro eh, je vyčleněno na eh, odpadové hospodářství. To, je, to jsou velké prostředky. A tyto peníze by se měly využít nejlepším možným způsobem, nejenom na to, že se z nelegálních skládek stanou legální, ale na to, že se nalezne nejlepší způsob, jak zlepšit recyklaci a snižování objemu odpadu. Takže je potřeba zlepšovat povědomí a EFSI by tento finanční balíček mohlo doplnit. A byl bych rád, kdybyste to povědomí o tom také šířili. Thank you very much. After your... Děkuji. Po této úvodní odpovědi ještě dáme prostor několika poslancům, kteří budou chtít zareagovat. Já bych rád pouze připomněl, abychom už nebyli tak kontroverzní, že my jsme čekali na daleko ambicioznější návrh, a to celých 12 měsíců. A myslíme si, že odpovědnost musíme sdílet. Toto je velice komplexní návrh a my pracujeme více než s dvěma tisíci pozměňovacími návrhy, což je dosti obtížné. A velice těžko se z toho vypracovávají kompromisy. Teď tedy druhé kolečko. Poprosím všechny, abyste byli struční. Přitom první je paní Grostet. Děkuji, já myslím, že můj kolega Karl Heinz Florenc také chce něco říci. E, možná, že eh, to řekne po mně. E, Eh, děkuji, pane předsedo, že jste přišel. Teď tady diskutujeme o výhodách okrové ekonomiky, ale já bych chtěla vít eh, z jednoho konkrétního sektoru. Jsou to pneumatiky, kde jde o revalorizaci použitých pneumatik, které je možné využít třikrát, což by eh, mohlo ušetřit spoustu materiálu, snížit spotřebu energie o 20%, také snížit objem odpadu. Bohužel tyto produkty musí konkurovat pneumatikám, které jsou často vyráběny v Ázii a které i nové mají horší kvalitu, ale jsou pořád levnější než ty sektory, eh, eh, které jsou podle mě mnohem výhodnější. A druhá věc, eh, vy jste hovořil o tom znečištění moří, to je jeden konkrétní záměr. Chcete snížit eh, znečištění, ale eh, eh, já bych chtěla mluvit o těch mikročásticech, které jsou v některých kosmetických výrobcích. Například Británie už začínají pracovat na to, aby snížili. To jsou částice, které úplně unikají jakýmkoliv filtrům nebo snaze je eliminovat. A také by mě zajímalo, jestli budete mít nějaký akční plán, jestli budete snažit donutit ty podniky, aby nalezly nějaké jiné e, řešení a vyhnuli se používání těchto mikročástic v kosmetických výrobcích. Eh, děkuji. Žil Parňo. Euh, děkuji, pane předsedo. Já bych si eh, dovolil několik návrhů na zlepšení Eh, pochopil, že nemáte rád úplně kritiku, tak nebudu kritický, nebudu negativní, ale spíše budu pozitivně navrhovat nějaká zlepšení. Ohledně toho, co nám navrhujete vy. No. Za prvé eh, bych chtěl hovořit o plítvání potravinami. V vašem návrhu se, eh, se to neuvádí jako jeden z těch cílů, jak snížit objem těch vyjazovaných potravin. Ale je to více než 100 milionů tun, které se v Evropě vyhodí každý rok. To by mělo stopnout až na 120 milionů tun v roce 2020. Takže se ptat, jestli podporujete eh, návrh Simona Bonafého, který chce stanovit cíl snížení o 50 roku 2030. Druhá eh, otázka se týká eh, zastaralosti elektronického vybavení. Víme, že ta životnost se snižuje, jsou to eh, počítač, například počítačů se to eh, snížilo trojnásobně. Od roku 2010 eh, ta životnost našich zařízení je velkou hrozbou jak pro životní prostředí, tak ale i pro naše ekonomiku. myslím, že Evropská unie by měla reagovat proti tomu. Mě zajímalo, jestli můžete uvést, eh, jestli komise plánuje nějaký cíl v tomto, nebo nějaký eh, projekt do roku 2020. A potom bych se mohl zmínit o regionu eh, u Kale v severozápadní Francie, kde se rozhodli, že v roce 2050 chtějí mít bezuhlíkovou ekonomiku. Mohl bych vás vyzvat k setkání se, s politickými zástupci toto regionu, protože od roku 2015 eh, jsme o tom nic nového neslyšeli. Já jsem byl také zvolený za tento okrsek eh, na severozápadě Francie, aby mě zajímalo, jestli eh, budete podporovat tuto iniciativu také v součinnosti s Jeremy Rivkinem, protože to byl on, který v roce 2013 hovořil o té třetí průmyslové revoluci, kterou to bude znamenat. Julie Gerling. Děkuji, Julie Gerling. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane komisaři. Já jsem se chtěla zeptat na plasty, eh, na co už se ptala Miriam. Takže eh, jsem se chtěla zeptat na něco jiného, ale nechci být příliš drzá, ale vaše reakce mi připadá tak neadekvátní, že podle mě je potřeba o těch plastech mluvit znovu. A zejména ve světle těch komentářů z vaší strany, že nám všechno trvá strašně dlouho. Pro mě je naprosto přízračné, že e, v tom oběhovém hospodářství nemá být zahrnut plast. Že tedy teď musíme na plasty čekat, byť všichni víme, že plasty jsou asi tak tím nejméně recyklovaným produktem a teď musíme čekat na další návrh ze strany komise. To je naprosto šílené. A abyste vy pak řekl, že nám to strašně trvá. No, to se nezlobte, ale my čekáme už na něco v oblasti eh, plastu v mořích. Jak říkala paní Grostet, eh, Velká Británie už k tomu rozhodla, no ale my už teď eh, se od toho odpoutáváme, protože ty mikročástečky nejsou tím nejhorším. To nejhorší jsou ta mikrovlákna, z oblečení derivovaného z plastu. Takže my e, už jsme hodně pozadu ve světě a teď nám říkáte, že máme něco čekat ve čtvrtém kvartálu příštího roku. Já jsem většinou pozitivní a nechci komisi kritizovat, ale přijde mi naprosto neuvěřitelné, že sem jdete, máte hovořit o oběhovém hospodářství a pak řeknete, no, ale o plastu mluvit nechci. Já nevím. To, to mně prostě připadá zcela mimo mísu. Zajímalo by mě, co přesně hodláte dělat. Děkuji. Pan Huitema? Ne, ne, ne, ne, ne, pan Togoc. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane předsedo. I don't intend to speak more Finnish today. Uh, uh, yeah. Dnes nebudu mluvit finsky, three different concerns. The first is how do we keep... No, ale mám takovou otázku. Jak si zachováme eh, stejný přístup k těm jednotlivým problémům, které se týkají eh, nakládání s odpady, waste to energy, biomasa, odpady z potravin, eh, potra, materiály na biologickém základě. Občas mám takový trochu nepříjemný pocit, že chceme řešit všechno a ve finále v té legislativě neřešíme nic, respektive ta legislativa do sebe vůbec nebude zapadat. Druhá věc. Řekl bych, že čelíme určitým problémům v souvislosti s technologickou neutralitou a s přístupem k jaksi k odpadním kanálům, řekněme, byť eh, jak si zatím s tímto přímo problémy nemáme, za pár let už s tím problémy mít můžeme. Zejména u malých zemí, kde ten odpad proudí všelijakými různými směry. A ta třetí otázka se týká spalování. Eh, spalování může znamenat eh, různé věci v různých částech Evropy přijedete-li do Neapole a podíváte-li se, jak Gamora e, využívá spalování, no tak to je asi trošku jiný přístup než spalování třeba ve Švédsku nebo ve Finsku. A já se trošku obávám, nebo dosti značně se obávám, že my nevždy vnímáme tyto různé způsoby spalování a i e, hospodářské okolnosti, za kterých k němu dochází. A myslím si, že eh, zejména spalování v kombinaci jaksi s centrálním vytápěním je tou nejkritičtější oblastí a rádi bychom od vás slyšeli něco konkrétnějšího. Děkuji vám. Pan Šlek. Pan Škrlec. Děkuji. Pane komisaři, já bych rád zdůraznil jeden problém, který se netýká jen oběhového hospodářství, ale týká se také zajištění potravin mimo jiné. My tady hovoříme o nějakých 140-150 miliardách euro za rok, o které Evropská unie každým rok přichází kvůli vyhazování potravin. Mluví se o tom, že komise má prostřednictvím nějaké metodiky přivést nějaké indexy nebo co si takového, abychom to všechno mohli harmonizovat, Tak tomu zatím nedošlo. Přitom toto je velice vážný problém a proto bych chtěl na komisi apelovat, aby co nejrychleji tento problém začala řešit. Zemědělství je eh, jedním z hlavních zdrojů všech škodlivých emisí a pokud toto nahlížíme v kontextu této dohody, tak vidíme, že ty potraviny, které se pak vyhodí, že ty spotřebovávají tolik energie a vytvářejí tolik odpadu, že to až není uvěřitelné. Ty náklady pak jsou daleko vyšší než těch 140 nebo kolik miliard euro, které vznikají v důsledku vyhazování potravin. Ty náklady jsou daleko, daleko vyšší. A mnoho členských států má eminentní zájem s tím něco udělat. Čekají pouze na to, až Brusel definuje společnou metodiku, tak, abychom tento problém mohli začít řešit všichni společně, harmonizovaným způsobem. A co nejrychleji, doufejme. Další otázka se týká paradigmatu oběhového hospodářství jako takového. Mluvíme stále víc o sekundárních zdrojích, sekundárních surovinách, tedy recyklovaných sukrovinách, ale bohužel Víme, že celá řada materiálů má toxické složky. Vy sám jste řekl, že budeme používat prostředky z horizontu 2020 a budeme se snažit hledat nové materiály nebo analyzovat, co je v těch materiálech, které už máme. Jak dlouho na to ještě budeme čekat? Jak to přesně budeme prosazovat? A poté máme cíle také v oblasti zpracování odpadu a v ukládání odpadu. Kdy připraví komise konkrétní strategii pro členské státy, které musí ukládat stále větší objemy odpadu a tím zapomínají na jejich recyklaci? Jakým způsobem komise hodlá toto skládkování odpadu začlenit do té strategie pro recyklaci? My víme, že chceme získávat alespoň 50% surovin z těch sekundárních surovin. Pan Florenc, děkuji pane Katajnene. Z kolegiálních důvodů se musím postavit eh, za naši spravodajku. Já bych eh, chtěl být solidární. Ona odvádí obrovský kus práce a není to její vinou, že všechno tak, dobře, tak dlouho trvá. Eh, není mm, vůbec jednoduché stanovovat eh, společné cíle. Pan Potočník předložil dobrý návrh a Juncker, jako nějaký východní Juncker to smetl, smetl ze stolu a pak se předložilo něco, co už vůbec nebylo eh, takové jako ten původní potočníkův návrh. No. A proto zde je teď ta snaha všechno dále zlepšovat a posunout se dál. Ovšem bohužel komise, komisař Vela, musí začít pracovat. Stále je tam několik otevřených bodů. Já si nemyslím, že to téma můžeme uzavřít tak, jak je teď. A váš komisař Vela, váš kolega Vela, musí trošku šlápnout na plyn. Musíte se zkrátka rozhýbat v komisi. Děkuji, pan Kaputo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. A děkuji i vám, pane místo předsedo Katajnené, za to, že jste mezi nás dnes odpoledne přišel. Je jasné, že ten přesun z lineární na e, oběhovou ekonomiku není něco, co jsme si vymysleli jenom tak, že můžeme, je to povinnost. A abychom ten, aby se tak řeklo, kruh uzavřeli, Nestačí pouze stanovit recyklační cíle a cíle pro opětovné využívání materiálu. Je potřeba stanovit si velice precizní, detailní a vážnou politiku. Dovolte mi upozornit na jeden aspekt. Ten se týká těch sekundárních materiálů a celé této problematiky. Myslím si, že potřeba tento sektor velice přísně, přísně regulovat. Zejména musíme regulovat um, tu kontinuální redukci užívaných surovin. World Bank, Světová banka, ve své komoditní prognóze se zaměřila na 37 těchto materiálů, respektive snížila jejich počet na 37, což vytváří problémy při nakládání s určitými druhy elektronického odpadu. Proto bych eh, se chtěl zeptat pana komisaře, jak hodlá intervenovat ve věci nákladů na suroviny, což je něco, co vlastně zdržuje rozvoj trhu se sekundárními materiály. Pak mám ještě druhou otázku, ta se týká eh, odpadu z potravin, ale Žil už velice jasně řekl, eh, o čem tento problém vlastně je. Nicméně přesto mi dovolte učinit ještě jeden komentář k tomu, co říkal pan Torvalds. On mluvil o tom, co se děje v kampáni v Itálii a zapojení Gamory do těch operací tam. Ehm, ona, Gamora, se snaží exportovat odpad a vydělávat na tom, na, na tom procesu dopravy odpadu. Takže to je ten problém, spíš než to samotné spalování odpadu. Samozřejmě i to je důležité. Paní Köstinger. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, má otázka eh, se týká EFSI, vy jste o tom mluvil a o tom financování. Zažíváme znovu a opět, že eh, Prostředky z EU se částečně vydávají na úrovni členských států na projekty, které vlastně jdou proti naší inovativní snaze, eh, ať už je to v oblasti oběhového hospodářství nebo někde jinde. A velice často pak ty projekty vyvolávají kritiku politiky Evropské unie. Jaké možnosti zde vidíte pro to, aby ty finanční pobídky, ta finanční pomoc byla dávána pouze tehdy, pakliže budou tím projektem podpořeny cíle oběhového hospodářství. To je velice důležité, protože pokud budeme mít prostředky v evropských fondech, které budeme pak používat třeba na skládky, tak já si myslím, že to jdeme přece úplně tím špatným směrem a já si myslím, že bychom si to tak měli také pojmenovat. Ráda bych vás Eh, také vyzvala k tomu, abyste se nenechal provokovat tím, že někteří konkrétní kolegové zde neustále vystupují s tím, že to nestačí a že to je málo. My jsme zavázáni pracovat konstruktivně a do budoucna eh, věci, věci zlepšit. A ještě jednu větu k otázce odpadu z potravin. Eh, já vítám to, co jste navrhl. Myslím si, že to můžeme velice dobře zužitkovat. Ráda bych jen upozornila na to, že v jednotlivých členských státech máme různící se výpočetní modely. Takže jinými slovy, členské státy jsou různě daleko při prosazování různých programů pro potravinový odpad. A to je potřeba zohlednit. Já se jinak obávám toho, že ambiciozní členské státy pak budou vlastně muset sami sebe zdržovat kvůli tomu, že jsou vlastně moc aktivní. Takže ehm, i zde, prosím, dbejme toho, že někteří budou vždy proti, ale je to téma, na které se musíme zaměřovat, takže srdečné díky za vaši odvedenou práci a za to, že jste mezi nás dnes přišel. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu komisaři za to, že se dostavil. Dovolte mi podělit se s vámi o tři dobré zprávy. Minulý měsíc eh, byla zastavena výstava nej, potenciálně nejvyšší eh, dřevěné, tedy skončila výstavba největší dřevěné budovy na světě na 24 poschodích. Něco podobného se chystá ve Vídně a také v Hakne ve východním Londýně. Proč je to dobrá zpráva, protože dřevo zachycuje uhlík a je to také náhrada betonu a ocely a ocel a beton přispívají 10% k celkovému objemu emisí na světě. Takže čím víc nahradíme beton a ocel dřevem, tím větší přínos to bude mít. A beton také nemůže být recyklován. Životní cyklus dřevěné stavby asi není tak dlouhý, ale po 50-60 letech existence je takovou tu budovu lze recyklovat. Dřevěnou výbavu kuchyně, nebo tedy dřevěnou kuchyň lze recyklovat až čtyřikrát a pak je pořád ještě možné ji spálit, takže to je pořád zelená ekonomika. A myslím, že tímto směrem by se mělo ubírat naše plánování do budoucnosti. Paní Višněvská? Děkuji. Pane komisaře, já mám velmi konkrétní otázku, která se týká nařízení k hnojivům co se tady plánuje z pohledu oběhové ekonomiky. Samozřejmě, nejvíc se tu bavíme o zavedení striktních limitů, které se týkají polutantů. To by, při, to by ovšem vedlo k eliminaci většiny hnojiv, tak jak je známe. A navzdory eh, jasným vědeckým poznatkům Eh, vidíme jasně, že tato drastická opatření by byla žádoucí. Máme však i alternativní možnosti. Za prvé, zvýšení objemu dovozu z Ruska a Finska. Pokud jde o Rusko, je to dost nejistý zdroj, protože v Rusku by se rozšíření těžby vyžádalo obrovské investice, a nebo je možné přijít s technologií, která umožní polutanty odstraňovat. Ovšem tyto technologie zatím existují pouze v experimentální fázi. A také nevíme, co si počnout s velkými eh, zbytky kadmy, velkými zbytkovými hodnotami kadmia v zařízeních, která se zabývají odstraňováním kadmia. A konečně organická hnojiva, anorganická hnojiva jsou používána v některých členských zemích, jako je Holandsko a Polsko, kde je tradiční intenzivní zemědělská výroba. to je tedy také třeba odbourat ale opatřeními, která nepovedou k utlumení aktivit zemědělství. Já se tedy chci zeptat, jestli jste si opravdu jist, že budeme schopni zajistit potřebný objem hnojiv za dostupnou cenu na trhu, nebo, nebo že budou vznikat situace, které povedou k narušení hospodářské soutěže v tomto ohledu, protože někteří budou mít přístup ke hnojivům na úkor jiných. A je třeba tedy, abychom tuto věc důkladně analyzovali a přišli s potenciálními řešeními. Děkuji. Pane předsedo, pane komisaře, já se chci také zeptat na ten balíček k hnojivům. Já jsem zpravodajem výboru AGRI k tomuto materiálu. Eh, moje stanovisko je velmi ambiciozní. Já souhlasím s cíly evropské ekonomiky v tom smyslu, že potřebujeme oběhovou ekonomiku, že se musíme naučit recyklovat nutrienty, jako je dusík, fosfáty a podobně. A je také evidentní, že bychom měli být schopni recyklovat a opětovně použít až 30 fosfátů používaných v zemědělství. Je to však tedy velmi úzká provázanost s ostatní legislativou, například nařízení o vedlejších produktech, směrnice REACH a podobně. A já se trochu ovládám, obávám, že sice máme dobré úmysly v tomto nařízení o hnojivech, ale že to vlastně může eh, narušit ty snahy po recyklaci hnojiv. Eh, není totiž jasné, jaký dopad tato legislativa bude mít a doufejme, že to nepovede k snížení objemu užívání anorganických hnojiv. Co tím chci říci? Od komise potřebujeme mít jasnější informace a komise a Evropský parlament musí úzce spolupracovat na tom, aby bylo jasné, jaký je tedy přesně ten dopad v rámci Evropské unie. Děkuji. Děkuji, paní Pětikajnen. Děkuji. Já neviním místo předsedu komise eh, za to, za co je zodpovědný, za, za to, co dělá nebo nedělá předseda komise, například ve vztahu k oběhové ekonomice. Za druhé, chci poděkovat komisi za připomínky k a eh, k harmonizaci požadavků na opravitelnost, eh, znovu použivatelnost a recyklovatelnost některých produktů. Tento eh, proces by však měl být co nejvíce urychlen, protože je to velké téma pro evropský průmysl a jeho konkurenceschopnost. protože v této oblasti eh, tedy vlastně již probíhá určité úsilí, už vznikly určité kapacity. A konečně vám chci poděkovat za veškeré aktivity v rámci evropských strategických investičních fondů a opravdu doufám, že tato nařízení bude, bude v budoucnosti zpřísněno, pokud jde o to, jakým směrem proudí vynakládané prostředky. A tím se dostávám k dalšímu bodu, veřejné zakázky. 20 našeho hrubácí, hrubého domácího produktu. Parlament ve svém stanovisku vyjádřil naději, že se stane, že recyklace a opětovné použití materiálu se stane jednou ze zadávacích podmínek veřejných soutěží. a to už v době, kdy se připravovala směrnice o e, veřejných zakázkách. Samozřejmě se to ukázalo jako velmi obtížně prosaditelné, členské státy byly proti, ale já osobně doufám, že se to do té směrnice podaří jednoho dne e, zapracovat, ale mezi tím tedy bych ráda slyšela, e, co komise hodlá dělat v této věci nyní, jak nastavit určité pobídky, kontroly a tak dále. Je v oblasti veřejných soutěží. Jední, jednou z překážek je skutečnost, že chybí indikátory a mechanismy a také kritéria, jak posuzovat e, opětovné použití a to, toto kritérium v rámci zadávání veřejných zaťážek, zakázek. A i kdyby takovéhle kritérium existovalo, je obtížné přisoudit mu váhu. A já bych tedy apelovala na komisi v tom smyslu, aby odvedla potřebnou práci i v tomto směru. Děkuji, paní Delaraj. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo komise, já budu velmi stručná, čas běží velmi rychle. Mám eh, jednu zásadní otázku, která se týká plítvání potravinami kromě toho, že v současnosti ještě pořád nemáme eh, jasnou definici toho, co tento je vlastně eh, znamená, tak nemáme ani indikátory nebo společné metody, jak to upřesnit. A proto by mě zajímalo, jak eh, postupujete vy ve vaší práci, nebo jestli reflektujete výsledky pracovní skupiny, která se tím zabývala, která řekla, že by bylo dobré, aby se Eh, to plýtvání potravinami snížilo 50% do roku 2030. Plýtvání potravinami eh, nejvíce probíhá v rámci její konzumace a je potřeba mít nástroje pro informování spotřebitelů, zejména o tom, co znamená Eh, ukončení eh, data prodeje, co znamená eh, ukončení data trvanlivosti a tak dále. A když už mluvíme o spotřebitelích, pane komisaři, tak bych vás chtěl pozornit na to, co bych řekla. To, že dochází k prodlužování trp, trpěl, pardon, trvanlivosti ovoce a zeleniny a dalších potravin, které je možné uchovávat eh, zmrazené. A jež kvalita se potom eh, zhoršuje. A proto si myslím, že je potřeba věnovat eh, zvláštní pozornost také všem těmto souvislostem s tím, že už jsou určitá stávající opatření a že by se měla zavádět nová. Již dnes existují různé informace pro spotřebitele, různé etikety a známky pro spotřebitele. Neměli bychom vytvářet další zmatek novými, protože by nám mělo jít hlavně o to, jak co nejvíce zjednodušit eh, tyto procesy a eh, myslím si, že to zjednodušení by mělo být zejména v tom, že se bude pokračovat v již zavedených eh, systémech. Děkuji. Paní Karembak, děkuji. Moje otázka jde směrem, který asi není úplně v centru vaší pozornosti, ale na konci měsíce nebo do konce měsíce máte možnost prodiskutovat s kolegy eh, z komise implementace a prosazování směrnice FFH. My jsme eh, přesvědčeni o tom, že z legislativního pohledu jde o velmi dobrou směrnici ale je otázka, jak pak bude implementována v praxi. Protože, jak už tady bylo řečeno, existuje spousta dobré legislativy, která však stroskotá na špatné implementaci. A my máme obavy, že se na že tedy přírodní oblasti cené z pohledu biodiverzity, například mokřady a podobně se stanou pouhými deponiemi. A proto tedy v rámci refitu bychom měli znovu přehodnotit to, jak probíhá implementace v tuto chvíli, poučit se z toho a případně tedy posílit vyznění této směrnice a jejich kontrolních mechanismů. Děkuji. Pan Kamoš? Děkuji, pane předsedo, pane místo předsedo, děkuji vám, že jste se dostavil a děkuji za veškeré informace, o které se se s námi podělil. Za druhé, pokud jde o projekty napojené na oběhovou ekonomiku a vodohospodářství, můžete nám říct něco více k, té, k tomu časovému plánu a cílích? pohledu toho, co vstoupí v platnost v roce 2017, a za druhé, vy jste místo předseda komise a já mohu říci, že mezi svými voliči ve svém volebním okrsku eh, vzkvétá eh, oběhová ekonomika na všech úrovních, je podporována z pohledu regionální a místní samozprávy, chybí však zapojení Evropské unie. Nemyslím, mám tím tedy na mysli především, že chybí komunikace Existuje celá řada malých a středních podniků, které již získaly dotace či pomoc od EFSI. A ve chvíli, kdy je Evropská unie v krizi, je asi důležité, abychom kromě legislativních návrhů také komunikovali. A aby komise ukázala, že tedy tímto tématem se již dlouho zabývá a že tedy v této oblasti i jedná. A na závěr chci říct, že naše práce není, naší prací není kritik, kritizovat práci komise, naším úkolem je spolupracovat s komisí, stimulovat ke spolupráci, eh, udržet nastavenou dynamiku a to je z pohledu velmi důležité. Děkuji, pane předsedo, těch témat, eh, která se týkají eh, okrové ekonomiky, jedno, které je trochu překvapivé, to je eh, vodní hospodářství. Voda je základní prvek pro život na planetě a pro většinu činností člověka. Nicméně o okruhové ekonomiky to znamená hlavně recyklaci. Je to sektor, kde eh, Evropská unie přijala eh, hodně legislativy, ale nikdy se eh, nevyjadřuje k vodě, která končí jako odpad. Nicméně v nedávné zprávě o legislativě o opětovném využívání odpadové vody byl přijat text. My doufáme, že ten text bude Eh, zohledněn a že dojde k eh, rozšíření eh, použití technik, jako je lepší využívání vody v městských oblastech, irigace a tak dále. Pokud chceme přispět nebo podpořit eh, zavádění eh, okrové ekonomiky, tak se musíme zaměřit na velké využívání vody v průmyslu. Já si myslím, že by komise měla věnovat značnou část svého rozpočtu na vědu a výzkum na to, aby se zaměřila na ty sektory ekonomiky, které vodu používají, aby eh, více šetřili. A to souvisí také s bojem proti klimatickým změnám a o to jde Evropě velmi. Děkuji, paní Šepirek. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěla eh, vyjádřit svůj pozitivní přístup k tomu, co říká pan komisař o krové ekonomice. V Nizozemsku jsou problém politici, jsou to ministři a státní tajemníci a poslanci, kteří eh, neustále to kritizují, zatímco podnikatelé občané jsou spíše pro. Eh, zavádění okrové ekonomiky. A jsem velmi ráda, že eh, se k tomu bude konat eh, konference v Nizozemsku, kde můžeme upozornit na všechny tyto záležitosti. Těch projektů, které jsou dobré v různých zemích, je celá řada. Z těch bychom se měli brát příklad, ale je na nás, na politicích, abychom šířili povědomí o těchto otázkách. A ještě k tomu, co říkala paní Hautala, o nerostných surovinách, o potravinách. Lidé eh, budou eh, moci pouze využít eh, zdroje z fondu EFSI, když jejich projekty budou na 100 milionů, ale já si myslím, že bychom měli se zaměřit na různé investiční platformy, které by měly se zaměřit na životní cykly surovin. čtvrtina zemědělských podniků má problémy už s tím, že nejsou schopni splňovat podmínky e, směrnice o nitrátech. Musí e, e vyhovět těm podmínkám pro kvalitu půdy. A my bychom měli hledat způsoby, jakým by to mohli změnit. V Nizozemsku jsme hodně kritizováni o tom, jak zacházíme odpadem, ale přitom jenom 5% našich, našeho odpadu eh, je ukládáno na skládkách, takže těch pozitivních příkladů je celá řada. Děkuji vám, kolegové, za všechny vaše otázky a já teď předávám slovo panu komisaři. Děkuji za vaše otázky. hodně, paní Grostet vznesla velmi eh, obtížnou otázku, nevím, na které se ani budou schopni odpovědět. Já jsem slyšel něco podobného, že se vyrábí recyklované z odpadových materiálů velmi moderní pneumatiky v Evropě, které jsou dražší než ty, které se vyrábí v Číně nebo v jiných zemích. které se vyrábí z těch primárních surovin. Eh, bychom měli být pro volnou hospodářskou soutěž, která snižuje ceny. Víme, že existuje jedna francouzská společnost, která tyto pneumatiky vyrábí. A já jsem slyšel o tom, že eh, například tato společnost eh, poskytuje své pneumatiky nebo je půjčuje nebo pronajímá leteckým společnostem, takže ty je nemusí kupovat. A funguje to dobře v letectví. Znamená to, že oni potom eh, ty použité pneumatiky mohou eh, si vzít zpátky a znovu je využít. Takže pronájem může být eh, dobrým řešením v některých sektorech. A samozřejmě asi ne tam, kde v těch oblastech, o kterých jste hovořili, Jo, to, jak zajistit eh, nejlepší fungování trhu a měřit také další aspekty, aby bylo možné srovnávat eh, evropské a zahraniční výrobky. Podobná otázka se týkal těch primárních eh, surovin, znamená ropy, s tím, že to brání investicím. A brání to využívání těch sekundárních materiálů, jako jsou plasty. Asi nejlepší, ale nejobtížnější řešení je eh, zavést eh, nebo spoplatnit uhlík. Cena za uhlík by eh, mohla být dobrým řešením v celé řadě oblastí. A politika životního prostředí by se měla zaměřit na to, jak zavést spoplatnění uhlíku, protože jiné způsoby nejsou tak udržitelné. A potom se vracím k umělým hmotám. V rámci komisy se na tom pracuje, podílejí se na tom různá oddělení, které se snaží vyřešit, eh, jak eh, tu strategii připravit. Cestovní mapa která má vzejít z této práce, bude k dispozici velmi brzy. My doufáme, že do ledna. A potom budeme vědět, na které konkrétní návrhy se musíme zaměřit, abychom měli tu celkovou strategii. Ale podíváme se na eh, směrnici o odpadech, tak ta je velmi komplikovaná, je tam celá řada různých pohledů na věc. Stejně tak to platí i pro ty plasty. Všichni se shodnou asi na tom cíli, kterého chceme dosáhnout, ale potom jde o to, jak stanovit priority v těch jednotlivých oblastech a to chvíli trvá. Není tady asi jediný úředník v komisi, který by chtěl zablokovat strategii pro eh, plasty, ale eh, chvíli to trvá. Teď eh, to eh, plítvání potravinami. K tomu také eh, byla položena řada otázek. Určitě víte, že celá řada legislativních nástrojů obsahuje ustanovení o potra- plítání potravin například tím, že se musí nabízet a zpravodaj Simone Bonafé navrhuje eh, zavést definici eh, plýtvání potravinami a zavést také ty cíle kvantitativní, o které se má snížit to množství. To je problematické, vzhledem tomu, že tady neexistuje nějaký referenční rámec, systém monitorování. Je eh, jednoduché stanovit nějaký cíl, pokud víme, kolik ho přesně je, kde se to přesně odehrává, jaký je ten referenční, eh, eh, referenční množství. Ale zatím nemáme celoevropský systém monitorování tohoto jevu, abychom se mohli o to opřít. A tak eh, z toho důvodu ty právně závazné cíly se těžko budou zavádět, aspoň v tomto okamžiku. Tak nejprve v budoucnosti musíme přijít nějakým způsobem, jak ten jev budeme měřit. V našem akčním plánu se změní o tom, že eh, je potřeba něco udělat, nějaká opatření přijmout. Například eh, tam hovoří o vytvoření platformy, která by zahrnovala členské státy a další aktéry v potravinářském řetězci, aby se mohly definovat opatření na snížení eh, plítvání potravinami. Také tam jde o to, jak podpořit eh, spolupráci mezi aktéry. Ta platforma byla zřízena. V srpnu tohoto roku začne eh, brzy přinášet výsledky. myslíme, že to je dobrý první krok, jak identifikovat problémy a hledat řešení. A eh, v tom pracovním programu z tohoto roku máme také Eh, zmínku o metodologii, kterou bychom měli vyvinout eh, pro měření. Potom jde také o výzkum. O tom se bude hovořit na prvním zasedání té platformy, která se bude konat eh, na konci listopadu. Potom jde také o vyjasnění legislativy v Evropské unii pro opětové využívání potravin a potom jak je použít například pro eh, krveva. To jsou všechno otázky, kde eh, mají být předloženy pokyny, ty zase se budou prezentovat na vrním zasedání té platformy a přijetí by mělo proběhnout do konce příštího roku. to jde o eh, pokyny, jak nakládat s těmi potravinami, které jsou určeny potom pro krmiva, tak tady se plánuje přijetí na začátku příštího roku, takže už několik eh, prací na tom eh, probíhá, ale je to možná náročnější než u jiných typů odpadu. A musíme dále hledat řešení. Potom jde o konsistentní přístup v různých oblastech spalování a tak dále. To je poměrně rozsáhlá otázka. Potřeba se podívat na různé směrnice a návrhy, které se týkají například eh, skládkování, bio, ekonomiky, efektivního využívání zdrojů a jejich cílů. Je potřeba to skoordinovat. Ale všichni víme, že jsou tady různé partikulární zájmy, například přístup k některým zdrojům odpadu. To není jen politická otázka, ale také ekonomická, velmi velká ekonomická záležitost, protože soukromý sektor eh, je sám v tom rozdělen podle toho, o jakém odpadu se zrovna eh, mluví. Ale Eh, to zase vytváří velký tlak na nás, abychom měli dlouhodobější perspektivu a přišli s rozumným eh, řešením nebo s rozumnou regulací. Potom eh, dřevěné budovy, já mám sám dřevěnou, dřevěný dům v lese a souhlasím s tím, co jste říkal Je trochu překvapivé, že dřevo se nevyužívá ve stavebnictví více. V Japonsku podle mě jsou um, před námi a dovážejí hodně eh, eh, dřeva z Evropy a my bychom se měli naučit využívat tento zdroj více. Potom jde o to nařízení o hnojivech. To byl velmi dobrý komentář. Tady bychom měli zohlednit celou řadu faktorů, například zdraví, kadmium tady je problematické a další toxické látky. A u toho nařízení o hnojivech eh, vystávají dvě základní otázky, tedy jak snížit množství kadmia, aby to mělo pozitivní dopad na zdraví, ale potom jde také o to, jak vytvořit eh, nový trh pro nové eh, typy eh, hnojiv pro organická hnojiva. A víme, že tady jsou určité překážky, které brání využívání organické hmoty na hnojení. Možná, že by to mohlo být potenciální téma pro inovace. Měl bychom se zamyslet nad tím, jak zlepšit fungování trhu s organickými hnojivy. Potom jde o fosfáty. Ty pocházejí ze Středomoří, což je eh, teď neklidný region. Víme, že je to také relativně eh, nedostatkový zdroj. V budoucnosti se vyčerpá, proto bychom měli motivování, proto bychom hledali nové eh, zdroje hnojiv. Víme, že Rusko a Finsko produkují čistý fosfát, ale nemůžeme na to eh, v budoucnosti spolehat. Takže podle našeho návrhu, abychom mm, mohli produkovat eh, hnojiva, která se mm, budou prodávat na jednotném trhu, tak je potřeba eh, splnit ty snížené eh, požadavky na snížení množství kadmia. A pokud to splňujete, tak je můžete produkovat na vlastním trhu. Aby lépe fungoval trh s organickými hnojivy, eh, tak si myslím, že ten návrh bude prospěšný, ale musíme tady zohlednit ty další aspekty. Já si nemyslím, že by to mělo vést k nějakému značnému nárůstu ceny za hnojiva ve střednědobém výhledu, protože si myslím, že čím více hnojiv se nám podaří dostat na trh, tím nižší bude ta cena. Potom jde o zadávání veřejných zakázek Máme nové eh, pokuny, které jsou nezávazné a zaměřujeme se na oblast technické pomoci členským státům, aby více eh, zohledňovali ty ekologické aspekty při veřejných zakázkách. aby se eh, více používaly obnovitelné zdroje. Zatím k tomu nic eh, nemáme, možná až v budoucnosti, jestli se bude, budou tyto pokyny nějak měnit. Potom ty eko eh, etikety a označování. To probíhá procesem refit. Já souhlasím s tím, že jakmile na tom trhu bude těch eh, označení příliš, tak se spotřebitelé v tom nevyznají, nebudou eh, tomu důvěřovat, takže by bylo dobře se držet eh, například to označení EMAS a dalších, protože to jsou značky, které jsou jež uznávány jak potřebitelskými organizacemi, tak i soukromým sektorem a tím se posílí důvěra v trh. Platformy pro využívání surovin. pro výměnu informací o osvědčené praxi, a pro zlepšení investičního potenciálu. Potom tady zazněla otázka týkající se EFSI a členských a otázka se členskými státy, jestli toho využívají dostatečně. Problém je v tom, že jsme zatím nebyli svědky, nebo jsme zatím nezaznamenali nějaké větší projekty od pana hospodářství, které by se snažily získat financování z EFSI. Možná, že je to díky tomu, že ty projekty jsou sami o sobě dostatečně ziskové a nepotřebují to financování. A tak to asi není. Měli bychom se snažit členským státům vysvětlit, že existuje nový fond, který může financovat nové technologie, které jsou lepší než ty staré a zavést eh, modernější eh, nebo efektivnější systém eh, odpadového hospodářství. A ještě poslední poznámka k směrnici Natura. Jak víte, je tady teď tlak na to, aby se zveřejnili výsledky kontrol. My teď, teď to probíhá našimi interními procesy, takže vám k tomu nejsem schopný více eh, říci. A eh, budu se moci k tomu vrátit teprve, až budou ty výsledky hotové. Děkuji. Takže tím můžeme tento bod na pořadu jednání uzavřít a za minutku začneme s dalším bodem. Dear colleagues. Vážení kolegové, začneme dalším bodem na pořadu jednání, je to bod 16, výměna názoru s panem Guidem Mázi, výkonným ředitelem EMA. Je to v rámci pravidelného dialogu s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky. které pořádáme, kdy pořádáme každoročně takovouto návštěvu výkonného ředitele. Dáváme mu příležitost diskutovat eh, s europoslanci o pracovním programu, konkrétně tentokrát za rok 2016, což je v rámci pracovního programu do roku 2020. Jako vždy začneme prezentací pana Ráziho a poté dostane slovo kontaktní osoba paní Borcan, a poté začne debata. Takže, pane Razi, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, eh, dobrý den. Eh, na úvod mi hned dovolte mluvit o tom nejpodstatnějším, tedy o Brexitu a o možných dopadech na činnost EMA. Jeden dopad je okamžitý a týká se klimatu nejistoty které už zažíváme. A ten druhý dopad je možná relokace EMA do jiné části Evropské unie. Děláme si velké obavy o tom, že tím přijdeme o know-how a o zaměstnance obecně. Může to vytvořit celou řadu problémů, přes propojení naší sítě 4000 expertů, a která nám umožňuje dodávat tak kvalitní e, poznatky v, při dodržení termínu. V 98% případů respektujeme dané termíny, ale toho se dosahuje v rámci velice komplexního systému, kde musíme pořádat 36 tisíc schůzek na půdě EMA každý rok a jsou to lidé, kteří musí přijet v tu danou chvíli, v daném pořadí, ve velice úzkém okénku, často několika hodin. Je to velice komplexní stroj, který funguje v podstatě jako taková montážní linka. A proto je nutné být v situaci, kdy můžeme nadále pracovat, kdy jsme schopni toto propojení dále spravovat a e, uřídit tu komplexitu celé věci. No ale teď tady pozitivněji. 20. října jsme vydali poprvé na nových webových stránkách data o klinických testech věci dvou nových e, léčebných prostředků, které jsme povolili. E, byl to velice dlouhý proces, čtyři roky, za neustálé podpory tohoto výboru Envy očekáváme od toho, od té publikace dat, celou řadu výhod na mnoha úrovních. Výzkumníci a lékaři eh, budou prospívat eh, z toho množství dostupných informací, informací regulační instituce budou mít eh, zvýšenou důvěru, pacienti budou mít pak největší výhodu, protože dostupnost těchto dat může urychlit inovaci, snížit duplicitu a redukovat rizika určitých nově vyvíjených léčiv. Na tuto iniciativu jsme velice pišní, protože tvoří vlastně celou novou globální kapitolu. Ve finále s námi spolupracoval i segment průmyslu. Většina společností místo toho, aby se bála možného rizika, si naopak užívá příležitosti a i nadále bude požívat příležitostí tohoto nového účinnějšího procesu. Eh, je zde však stále kritika naší transparentnosti, eh, včetně osobních útoků. Na to reagujeme fakty. Z z toho čtvrt milionu stránek které jsme právě vydali, byly, muset, musely být revidovány pouze dvě stránky a za poslední tři týdny bylo staženo 10 tisíc dokumentů z našeho webu. To je jedno faktum. A e, Druhé faktum je, že legislativa o farmavigilanci z roku 2010 nám dala velice mocný rámec, právní rámec pro monitorování a spravování léčebných prostředků. Implementace, s kterou jsme začali v roce 2020, 2012 nám umožňuje lépe chápat dopad eh, nových léčiv a tím pádem jsme schopni lépe chápat, jak se léčiva užívají a jak se mají lépe využívat. Dovolte mi zmínit pár čísel. Každoročně PRAC přeskoumává zhruba stovku eh, upozornění na bezpečnost, co se týká e, zhruba 600 plánů pro řízení rizik pro centrálně povolovaná léčiva. To jsou proaktivní plány, které se snaží identifikovat rizika a minimalizovat je. A snaží se také řídit jak známá rizika, tak lépe a rychleji reagovat na neznámá rizika. Kromě toho se e, neustále zvyšuje eh, informovanost o vedlejších účincích eh, až o 50% a od roku 2012 PRAC eh, podniklo 31 procesů bezpečnostního přeskumu, tak, aby všichni pacienti v celé EU mohli požívat stejné úrovně ochrany. Celkově za to jsme dnes daleko schopnější reagovat rychleji a účinněji při ochraně veřejného zdraví. Například tím, že omezíme nebo pozastavíme nějakou autorizaci a nebo poskytneme pokyny, jak lépe využívat nějaký léčebný prostředek. Eh, ochránit pacienty před škodlivými účinky léčebných prostředků je jedna strana naší odpovědnosti, ale eh, Zajištění včasného přístupu k léčivům a léčebným prostředkům pro pacienty, kteří nutně potřebují inovaci a novou terapii, je strana druhá. Během letošního roku jsme dokončili pilotní projekt o adaptovaném eh, životním cyklu naší práce. Vydali jsme zprávu z eh, HTA a spustili jsme program Prime, PRIME, což je nový program, eh, který představuje včasnou proaktivní a posílenou podporu vývojářům nových léčebných prostředků při zachování stejných bezpečnostních standardů. Samozřejmě jde o léčiva, která cílí na konkrétní léčebnou potřebu. To nám umožňuje lépe plánovat a lépe navrhovat um, léčebné prostředky. Lepší plánování znamená, že firmy mohou generovat kvalitnější data. Lepší data znamenají přesnější zhodnocení bezpečnosti daného léčebného prostředku a lepší plánování a design znamenají nižší riziko pro pacienty, eh, kteří podstupují klinické testy a menší um, užívání jaksi zbytečných klinických testů. Ehm, poslední výzva, o které chci dnes hovořit, je udržitelnost naší sítě a eh, jaksi srovnání se s komplexností eh, systému léčebných prostředků při stále větším objemu práce. Hodnocení léčiv léčebných prostředků tradičně bylo prováděno týmy eh, z jednotlivého členského státu, ačkoliv koncept nadnárodních týmů by měl být předmětem této legislativy. Eh, v rámci EMA podporujeme eh, vytváření multi, eh, nadnárodních hodnotících týmů. To znamená, že za koordinace jednoho členského státu může spolupracovat ten nejlepší tým s experty z celé Evropy. Tento koncept nadnárodních týmů už se ukázal jako velice úspěšný. Aktuálně se přímo účastní 24 členských států této hodnotící práce, to je nejvíc v celé historii. A tento přístup samozřejmě bude i nadále daleko zásadnější tím, jak potenciálně můžeme přijít o některé experty v důsledku Brexitu. Ukazuje to, že věda funguje nejlépe bez hranic. Na závěr mi dovolte říci, že bych chtěl poděkovat výboru Envy za trvalou podporu, za schválení našeho rozpočtu a zejména za podporu e, na navýšení financování v rámci Rady. E, naše omezení v oblasti lidských zdrojů je pro nás stále podstatnější. V mezidobí dostáváme další a další úkoly. Musíme respektovat e, termíny a zachovat si příslušnou kvalitu práce. Děkujeme vám za to ještě jednou. Rád bych také poděkoval Matiasi Grotemu za skvělou spolupráci v minulosti. On se vždy snažil podporovat naši práci, abychom lépe fungovali. A e, s radostí slyším, že paní Biljana Borcan odsouhlasila, že převezme roli pana Groteho jakožto styčná osoba pro EMA. A těším se na e, naši další konstruktivní spolupráci. Děkuji vám ještě jednou, pane předsedo, a jsem připraven zodpovědět jakékoliv dotazy. Prosím. Děkuji. A nyní tedy zahajuji naši debatu. Nejprve dám slovo kontaktní osobě, paní Bilianě Borcan. Děkuji, pane předsedo, vážený pane profesore. Dovolte mi poděkovat vám za to, že jste se sem dnes dostavil a představil nám úlohu, kterou se hrála EMA v posledních letech. Jak jste řekl, také já chci poděkovat eh, svému předchůdci a kolegovi, panu Matiasi Grotemu. Myslím, že odvedl vynikající práci a já se těším na to, že jeho úkoly převezmu a doufám, že ta spolupráce bude opravdu dobrá. V těchto velmi náročných, ale zároveň také zajímavých časech pro Emma. Vy jste zmínil Brexit, ale já bych ráda hovořila o tomto problému trošku obecněji. A chci se zeptat, jak si představujete potenciální negativní dopad EMA ještě eh, předtím, než by potenciálně došlo k relokaci? Znamená to logistické či provozní potíže? A pokud ano, jakým způsobem je hodláte řešit? Vzhledem k tomu, že nikdo doopravdy neví, jak Brexit proběhne, Připravuje vaše agentura plán, který by zahrnoval různé scénáře? A vzhledem k tomu, že celá řada lidí v této místnosti eh, by ráda věděla, jak tedy vlastně to přemístění EMA může fungovat. Můžete k tomu říct něco víc? V kterém okamžiku bude EMA nucena se začít stěhovat? ještě předtím, než Spojené království formálně opustí Evropskou unii, nebo až poté? A nenaruší to nějak eh, schopnosti EMA eh, provádět svou práci? A konečně, má agentura možnost vyjádřit se k tomu, kde bude v budoucnosti umístěna, případně jaká by, jaké by bylo ideální místo Brexit je, myslím, asi nejnáročnějším problémem, ale konec konců není to jediný problém. A není to tedy ta jediná věc, kterou bychom měli prodiskutovat. Proto mám ještě další otázku. V roce 2015 EMA dokončila přeskum poznatku ke dvěma eh, syndromům tachykardie a roztroušené bolesti, u, eh, a to tedy v tom druhém případě u mladých žen, které byly očkovány na eh, virus papiloma. A já se chci zeptat, jak často EMA eh, přeskoumává bezpečnost vakcín. Byli jste někdy nuceni stahnout nějakou vakcínu, případně zkoumali jste potenciální souvislost mezi výskytem autismu a použitím určitých vakcin, máte možnost vyjádřit se k veřejnému programu očkování. To jsou tedy všechny moje otázky pro tuto chvíli. Děkuji, nevím, jestli ještě také členové se chtějí hlásit. Paní Kostita? Děkuji, pane předsedo. Já bych panu řediteli Razimu chtěla říci, že pro nás bylo velkým potěšením s ním setkávat a diskutovat s ním. A chtěla bych mu také vyjádřit eh, naše veškerou podporu, také jeho agentuře, která odvádí vynikající práci, často v obtížných podmínkách. Já vím, že Eh, Evropský parlament požaduje po agentury čím dál tím více práce, ale nepřidávají eh, prostředky na tu práci. Mám několik eh, poznámek. Chtěla bych také říci, že nám, nás zajímá nový postup schvalování léčivých přípravků, který se má zaměřit na, ty, na ta prázdná terapeutická místa, tam, kde nejsou dostatečné možnosti léčby a to by se mělo opírat o regulační dialog a také eh, by eh, se to mělo opírat o regulační rozhodnutí v některých oblastech. To by mohlo, eh, bez toho ještě než jsou hotové klinické testy, to by mělo urychlit přístup pacientů k některým slibným léčivům. To mi přijde velmi pozitivní, ale pořád jsou tady ještě některé nevyřešené aspekty. Například se to týká ochrany informací o pacientech. Bylo by dobře, kdybyste mě v tom trochu ujistil, že agentura se tím zabývá. Vím, že jste už vytvořili vynikající zprávu, která vyhodnocuje tento pilotní projekt a zajímalo by mě, se, jak bude ta následná práce, jak se v tom bude pokračovat. Druhá poznámka. Eh, druhá poznámka samozřejmě. Eh, tady se to bude týkat eh, Brexitu a to řeknu velmi stručně, pro, protože už jste se o tom zmiňoval, také můj kolega přede mnou. Brexit, ano, to je velkým zdrojem nepokojením pro vás, pro všechny, nejistota pro všechny pracovníky. Já bych si přála, aby došlo k relokalizaci nebo k přemístění za těch nejlepších možných podmínek, aby to bylo samozřejmě všechno v zájmu vaší agentury a ráda bych věděla, jaký může být ten dopad, což je podobná otázka jako eh, můj kolega. Jestli byste nám nemohl trošku zanalizovat tu situaci a tu atmosféru, která u vás panuje. A mohl bych také připomenout, eh, že jsem navrhovala a se souhlasem města Lyonu, odkud pocházím, že toto velké město by mohlo být sídlem Eh, vaší agentury, protože tam máme průmysl, máme tam odborníky, máme tam také prostředky na to, abychom eh, rozvíjeli vaši činnost. Velice. A nyní paní Konečná. Děkuji. Eh, já budu mít dva konkrétní dotazy. Jeden se týká podle mého názoru zcela přebujelého a kontrole vymknutého práva duševního vlastnictví týkajícího se především inovací, oblasti výzkumu a následného patentování léku. Podle mého názoru tento systém, tak jak je v současnosti nastaven, umožňuje farmaceutickým společnostem nové patentování produktu, který byl jen nepatrně upraven s cílem prodloužit dobu ochrany léku na úkor hledání nových. Chtěla bych se vás, pane řediteli, zeptat, jak vy vnímáte současný stav ve věci patentování léků a, e, protože ty data, které my máme, říkají, že až 80% léků v dnešní době vlastně není natolik inovativní a přesto jsou patentovány a jsou samozřejmě poté prodávány v, tom, e, v té ceně, která by normálně už nebyla možná. E, to znamená, jaký je ten váš názor na tu současnou právní úpravu. Druhá věc se týká eh, problematiky, kterou eh, my řešíme v rámci hm, zprávy, kterou připravujeme zde na výboru, a to je o zlepšení přístupu občanů Evropské unie k lékům. Vy jste také mluvil o tom, že by občané měli mít přístup k léčivům z vašeho pohledu. Na druhou stranu je prostě evidentní, eh, že díky re- reexportům a paralelním reexportům dochází k tomu, že řada států Evropské unie a jejich občané dnes prostě přístup k lékům nemají, protože jsou ty léky přeprodávány a je to především k tomu, že jsou prostě léky považovány za běžnou komoditu a tudíž nemají členské státy ani jejich regulační orgány mnoho možností, jak právě reexport omezit. Chtěla bych se tedy zeptat, jak tuto situaci vnímá EMA a jestli ji také vnímáte jako problematickou a případně zda vidíte nějakou cestu, co s tím na celoevropské unii dělat, nebo zda vy konkrétně máte nějaké nástroje, které by bylo možné použít v rámci tohoto neutěšeného stavu, eh, který prostě dneska existuje a dochází k tomu, že pacienti nemají přístup k léčivům, zatím si stojím tak, jak by jim měl být volným trhem Evropské unie dán. Thank you very much. Děkuji. A nyní paní Auken. Eh, zdravím profesora Razeho, ráda bych ho tady přivítala. Jsem ráda, že jste zmínil transparentnost při provádění klinických testů a já doufám, že tahle dlouhá bitva s farmaceutickým odvětvím bude zakončena vítězstvím. Já vám tedy děkuji za veškeré snahy v této oblasti. Já mám a trošku problém s problematikou transparentnosti. EMA například nedávno zveřejnila novou politiku v oblasti konfliktu zájmů. Mě by zajímalo, kolik strojů však máte k dispozici, abyste opravdu mohli ověřit přesnost deklarací jednotlivých expertů a jestli jste také někdy zjistili případy, kdy tahle prohlášení je nepřesné? A pokud ano, jak jste postupovali? V podstatě konflikt zájmu by vůbec neměl vznikovat, pokud budou dodrženy postupy řádné administrativy. Jinými slovy, já chci říct, že nestačí mít takovéhle prohlášení, ve chvíli, kdy činíme rozhodnutí jménem pacientů, občanů a tak dále. A za druhé, pokud jde o transparentnost, tady jsem trošku zklamaná tou strategií. Potřebujeme daleko větší transparentnost toho, jak probíhá výzkum, jaké zdroje má k dispozici. Byla tu zmíněna tedy jedna konkrétní vakcína na papilovirus a také potřebujeme vědět, jestliže se objeví konfliktní výsledky, jak to vzniklo. Potřebujeme mít tedy víc poznatků, protože v tuto chvíli tady se šíří určitý neklid mezi pacienty a veřejností obecně, pokud jde o kvalitu očkování. Takže ta transparentnost je velmi užitečná a nutná také z pohledu principu řádné administrativy. Za druhé, paní Konečná na to upozornila také. kdy vlastně již zavedená léčiva jsou znovu uváděna na trh jako nová. A je to šokující, protože něco, co by vlastně mohlo stát 5 euro, vzhledem k tomu, že vypršel patent, je znovu uváděno na trh pod novým jménem a stojí to 380 euro. Čili eh, tedy eh, léčiva, která by na měsíc mohla stát 180 euro, stojí 1210, ačkoliv euro na měsíc při v případě, že jde o přejmenovaný lék. A mě by zajímalo, jestli eh, do současnou legislativu v této věci považujete za dostatečnou, jestli jste vybaveni dostatečnými nástroji, anebo jestli máte nějaký způsob, jak stimulovat lékaře k tomu, aby používali ty, ta stará zavedená léčiva, několik nové produkty. A konečně pokud jde o adaptivní nosiče, E, to je něco, co dělá starosti nám, nevládním organizacím a, tak, a dalším. Jenom za velmi výjimečných okolností je možné použít zrychlený postup, ale to potom nemůžeme zajistit řádné vyhodnocení. Najdou se však pacienti, tedy spousta pacientů, kteří jsou zoufalí, kteří volají po novém léčivu ale pokud jim vlastně je předepsán nový lék bez toho, že by provedlo, proběhlo dostatečné vyhodnocení, neznáme jeho vedlejší účinky a tak dále. To znamená, ten zrychlený postup je možné, je možné použít ve vým, za výjimečných okolností, nikoli však pravidelně. Chybí však definice toho, co jsou to výjimečné okolnosti. A my musíme zajistit, aby se tady z používání tohoto zrychleného, rychleného postupu nestal určitý zvyk. A je třeba zajistit, že Emma, aby Emma chránila zájmy a potřeby pacientů, účinnost léčiv a také vlastně naše si duševní bohatství, naše znalosti. Děkuji. Děkuji panu profesorovi za to, že se sem dostavil. Začnu připomínkou k plné transparentnosti pro spotřebitele. Já doufám, že tady dojde k těm potřebným změnám. A ráda bych se věnovala jednomu konkrétnímu příkladu rutinní užívání antibiotik ze strany zemědělců, což by mělo být zakázáno v Evropské unii. Nicméně šetření ukazují, že zemědělci rutině nasazují silná antibiotika. V důsledku toho vznikají kmeny bakterií, které jsou rezistentní vůči antibiotikům. Je to situace, která budí obavy i v expertech. A navíc tedy se tím ohrožuje lidské zdraví, protože se tím podporuje výskyt bakteriálních kmenů, které jsou rezistentní vůči antibiotikům. A ukázalo se, že tedy ten postup, který je založený na dobrovolnosti, nefunguje a je tedy třeba přijít eh, s nějakými striktnějšími opatřeními pro to, aby lidská léčeva nebyla zneužívána v zemědělství. Děkuji, pan Šlekr. Děkuji. My jsme velmi eh, rádi, že jste přišel k nám na výbor. Mám několik otázek, do eh, také komentářů. Moje první otázka se týká vašeho, vaší úvodní poznámky o Brexitu a těch možných dopadů na EMU. Mě by zajímalo, jestli existuje možnost eh, to nějak rychle vyřešit, eh, nebo co si myslíte, že by mohlo té situace nejvíce prospět. A eh, možná by mě zajímalo, kde byste rád, aby Emma měla své sídlo? Byl byste rád, aby to byly ty západní staré členské státy anebo východní nové členské státy? Zatím jste byli na ostrově, byli jste v určité izolaci. Mě by zajímalo, jestli byste byli radši eh, na nějakém jiném místě, takže byste se s námi mohli podělit. Potom druhá otázka. Jde o implementaci směrnice z roku 2011 eh, číslo 62, která Eh, si klade za cíl bojovat proti padělaným léčivům, která eh, měla všude v Evropě vstoupit platnost v roce 2013, přičemž samozřejmě eh, ty, ta opatření v oblasti farmakovigilance mají dobíhat ještě do roku 2017, ale nedošlo. Komise vydala mm, akt přenesené působnosti 216 kde se ta lhůta prodlužuje až do září 2017. Co mi na tom trochu vadí, je, že máme EMU, ale jako se to všechno vyřídilo tím aktem přenesené působnosti. A přestože Evropská federace farmaceutické průmyslu tam eh, tímto získala úkol dál na tom pracovat a rozvíjet, a kde je tam role vaší agentury? Co by vlastně mělo být vaším úkolem? Protože AMAPy měla eh, dbát o veřejné zdraví a o kvalitu léčiv. Hmm, podle mě je to problém eh, také při vytváření těch evropských hubs. A také jde o to, eh, že to provádění do, nebo transpozice do národní legislativy probíhá příliš pomalu. Děkuji, to byla poslední otázka a teď eh, eh, si můžeme dát slovo panu Bordovi, který je ve správní radě agentury. Děkuji, já jsem rád, že tady mohu opět vystoupit na výboru. Brexit nejprve. Za předpokladu, že bude spuštěn článek 50 v březnu příštího roku, předpokládejme, plus ty dva roky, což nám nechává čas do eh, března 2019, což je relativně krátká doba na přemístění agentury. Samozřejmě to není na vašem rozhodnutí, ale rada eh, by měla být vystavena tlaku, aby to rozhodnutí proběhlo co nejrychleji, protože v ideálním případě, pokud eh, dojde k Brexitu, tak bude stanovené pevné datum, tam se rozhodne o tom, že eh, dojde k přemístění agentury. A proto by mě zajímalo, jestli v EMně vznikne nějaká pracovní skupina, která bude mít na starosti ten přesun. Někdo se tady ptal, eh, někdo se tady ptal, jaká je atmosféra ale jde také o jiné věci, také jde o to, aby eh, jste na to byli připraveni, protože tady je řada konkurentů nebo uchazečů o nové sídlo a to vede k dalším nejistotám. Je potřeba rozhodnout, že to bude tam nebo onem a potom začít hned pracovat na tom procesu. Eh, za druhé, pan, před, pan ředitel velmi stručně hovořil o omezených lidských zdrojích, bez toho, aby to dále rozváděl. Mě by zajímalo, v čem to omezení spočívá, v které oblasti eh, má pocit, že nemá dostatek pracovníků. Já eh, jako bývalý komisař a poslanec eh, vím ze svých předchozích zkušeností, že všichni mají pocit, že mají méně pracovníků, než potřebují. Chci se ptat, jestli si myslíte, že by se ten problém mohl vyřešit eh, například eh, tím, že dojde ke snížení nákladů, tím, že by se eh, lépe, efektivně využívaly lidské zdroje, které tam již jsou. Takže co si myslíte o tomto problému? poslední komentář komise, tam máme pana Rýse, tedy. by se měl vyjádřit. Já nemám eh, ani tak komentář, mám jednu obecnou poznámku týkající našeho pracovního vztahu. Spolupráce s Gedorazem a jeho spolupracovníky je vynikající. My jsme neustále v kontaktu, nejenom při našich eh, setkáních, ale máme každodenně, každodenní eh, skvělý vztah. Eh, celá řady otázek musíme spolu se spolupracovat na schvalování a také na nových iniciativách v mezinárodním kontextu. A já bych pouze chtěl využít toto okamžiku, abych mu poděkoval a bych řekl, že se těším na další spolupráce, že budeme se snažit řešit ty budoucí problémy s Brexitem a v tom budeme velmi aktivní, až to bude na pořadu. A teď eh, eh, dávám slovo ještě jednou panu Razimu, aby odpověděl. Děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím to udělat co nejrychleji. Omlouvám se, jestli na něco zapomenu. Jenom když tak zvedněte ruku a upozorněte na to. Uh, Nejprve eh, vyjádřil se k otázce Brexitu, protože několik z vás se na to ptalo. Jedna otázka od starší styčné osoby se týkala toho, eh, těch problémů ještě před eh, Brexitem. To klima nejistoty, o kterém jsem se zmiňoval, znamená, že Je potřeba řešit motivace našich pracovníků. Zvažujeme různá, eh, různé kroky, jak je, je podpořit. Začali jsme také hledat nové odborníky, protože někteří naši zaměstnanci budou chtít asi zůstat v Británii. Měli jsme už eh, šest eh, uchazečů, což je více než v posledních měsících. Také monitorujeme trendy v tom výběrovém procesu, který máme, protože tady například došlo k tomu, že eh, někteří z kandidátů stáhli svoji, svoje žádosti. Nevíme, ale jestli to souvisí s Brexitem. Jedno opatření na zmírnění těch dopadů je to, že musíme dostále sledovat eh, pracovní zátěž a tak dál. Ale další oblastí, kterou monitorujeme, je to, jestli máme nějakou, nebo jestli v členských státech jsou nějaké přebytečné kapacity, které eh, by mohly sloužit tomu, že by se pokrylo těch 20% eh, kapacity, kterou teď má na starosti Británie, abychom je měli připravenou. Také jsme se snažili posílit kapacity našeho školicího střediska, abychom mohli v celé Evropě vyškolit eh, odborníky. Je to jednoduchý, ale velmi dobrý model. My podporujeme jak školitele, tak i různá školení. Teď eh, eh, prověřujeme kvalitu těch poskytovaných školení. Máme tam nadnárodní tým, který to má radost na starosti. Tím také odpovídám na jednu otázku od pana Borga. Máme tedy pracovní skupinu, která to sleduje, sleduje jakékoliv aspekty, které by s tím eh, mohly být spojeny. A jak eh, řídit to přemístění? Mm, eh, nejde tady jenom o to fyzické, fyzický přesun. My jsme před dvěma lety měli zkušenost s přesunem do nové budovy, tam to narušení naší činnosti bylo velmi krátké, samozřejmě při přemístění do jiné země to bude asi něco jiného, ale eh, až tak, až tolik starostí nám to nedělá, spíše nám jde o tu proveditelnost, hlavně jde o tu konektivitu, protože musíme být v kontaktu se 40 tisíci lidmi neustále musíme mít eh, možnosti eh, eh, ubytovat řadu lidí, přesunovat je, mít letiště poblíž, zajištěnou podzemní dopravu pro ně. A potom tady zazněla další otázka týkající se toho vlivu. Náš vliv je na to nulový. My nemáme žádnou roli při rozhodování o tom, kam bychom chtěli jít. Ne rozhodnutí je čistě na radě, na úrovni hlav státu. A proto bychom měli se zaměřit hlavně na to, abychom vysvětlili, jak fungujeme, jaký to může mít dopad na um, nezávadnost eh, léčiv, na konkurenceschopnost průmyslu v Evropě. Eh, tolik tedy k Brexitu, nevím, jestli jsem zareagoval na všechno, ale když tak mi eh, dejte vědět. A teď HPV a revize HPV. Hmm, ano, my jsme to provedli, náš výbor prodiskutoval ty vědecké poznatky a dospěl k závěru, že tyto dva syndromy mají stejný výskyt, ať už došlo k očkování u populace nebo nebyla pročkovaná, to znamená, že tady není žádná souvislost. Přinejmenším na základě těch dat, která máme. V případě sporu myslím, že by eh, píše, než aby byla naše instituce krizovala, tak aby naše eh, eh, oponenti předložili data, nové poznatky. Pokud je předloží, tak my samozřejmě zohledníme. Podobně to platí i a děkuji za tuto příležitost na to upozornit. Týká se to autismu. Všichni víme, že očkování nemá vliv na rozvoj autismu. To vůbec eh, spolu nesouvisí. Objevily se nějaké nepravdivé příběhy, ale to rozhodně Eh, to jsou v podstatě jenom eh, takové ty legendy, které se někdy objevují v některých eh, nespolehlivých médiích. Jsou tady jasná pravidla pro předkládání stanovisek. Já myslím, že může to být i jednotlivec, pokud má nějaká, nějaké údaje, nějaká data, tak potom my máme lhuty na to, abychom přeskoumali veškeré dostupné poznatky a rozhodli o tom, jestli k tomu má dojít eh, nebo ne. Eh, k tomu přístupu který eh, spočívá v neočkování, to je velkým zdrojem nepokojení. My samozřejmě jsme odkázaní na členské státy, aby dělali informační kampaně a snažili se prosazovat eh, eh, očkování. My můžeme to s nimi koordinovat. Komise nás v tom podporuje v rámci mikrobiální rezistence a boje proti ní, abychom se vyhnuli tomu, že eh, lidé budou umírat kvůli naprosto zbytečným eh, věcem, jako jsou spalničky, eh, kdy šlo za několik euro si pořídit vakcínu. Takže můžeme poskytnout veškeré údaje k tomu, ale nemůžeme se aktivně účastnit nějaké kampaně. Ale myslím, že komise tady má větší vliv. Tím adaptivním Adaptive Pathways. Mohl bych vám uvést několik údajů. Byla tady, bylo předloženo 62 žádostí eh, o Adaptive Pathways. My jsme přijali, že eh, eh, vyhodnotíme 18 a pouze 6 těch bylo schváleno. Takže někteří si to nebylo úspěšné, ale my tím umožňujeme přístup. Co to znamená projít si tímto procesem? To znamená, že budete Eh, řešit nějaký závažný léčebný, nějakou závažnou léčebnou potřebu. A jde tady a, eh, a kdy ta tradiční metoda léčby je neúčinná. Vždycky to týká malé skupiny, nějakých ultra vzácných chorob. Kde tradiční eh, klinické zkoušky vlastně není možné provádět, nebo by trvaly příliš dlouho. nebo kde je potřeba, eh, aby ta studie řešila tu danou realitu. Potom je potřeba posoudit tu eh, metodologii rizik, ta by měla být eh, stejná a pokud se to týká malé skupiny, kde ta léče potřeba je nekontroverzní, tak tam ta ten prospěšnost by byla vyšší. Ale v čem spočívá ten problém? Problém přichází v eh, poslední části toho řetězce. Jak zajistit, aby eh, předpis odpovídal tomu problému? Adaptive Pathways je yeah pilotní projekt, je to přístup, který zahrnuje celou řadu aspektů, které je potřeba vyřešit. Je to jeden z možných přístupů, jak řešit problémy, na které ještě zatím není žádné řešení. 8. prosince budeme mít eh, na podnět komise eh, schůzy, která by to měla vyjasnit měli zvážit, jestli v budoucnosti by to tak mělo probíhat, abychom věděli, jaké jsou slabiny, silné stránky, co je potřeba změnit a pravděpodobně eh, by eh, mohly k tomu přispět další zainteresované strany a vyjádřit se k tomu. A bylo by dobře, kdyby, eh, pokud budete mít nějaké, nějaké podněty, tak abyste nám je dali. Až dosud jsme nějaké úplně nové návrhy neviděli. Ne, potřeba se opírat o spolehlivé eh, údaje. To by se potom mělo promítnout do nových studií eh, s malou skupinou, eh, kde se ty ověřené poznatky generují mnohem obtížněji. Další problém se týkal patentu. Já mám pochopení pro ty problémy s cenou a s prodlužováním patentů a s tím, jak někteří eh, eh, některé firmy se to snaží zúročit na trhu co nejvíce, místo toho, aby přispěli k řešení nějakého zlepšili léčbu nebo zlepšili přístup na, na eh, léčiv, ale bohužel to nespadá do našeho mandátu. My nemáme žádnou možnost řešit patentové otázky. My můžeme jenom působit eh, v té lékařské oblasti. Můžeme udělovat výjimky v pediatrii. Můžeme také se snažit řešit eh, nedostatky v oblasti kvality. A můžeme také spolupracovat s asociací výrobců léčiv HMA, také s komisí a společně eh, se můžeme snažit řešit. Potom tady jde o ten problém s importem a s exportem a to také eh, do toho nemůžeme zasahovat. To myslím, že vůbec nespadá pod naše generální ředitelství. Je to velký problém a jsem rád, že se o tom eh, diskutuje, eh, jaké jsou dopady těch paralelních importů a exportů. Konflikty zájmu. Máme trvalé šestinásobek násobek eh, spolupracovníků, kteří to monitorují, proaktivně to kontrolují, také ex post, také náhodně provádějí ty kontroly. Myslím, že máme velmi eh, silnou eh, politiku zamezení konfliktu zájmu na světě. A nejsme policejní orgán, což znamená, že vítáme jakékoliv oznamovatele nebo informace od lidí, kteří něco vědí. Pokud nás na něco upozorní, tak my to rádi ověříme, ale to eh, je asi všechno. Myslím, že naše politika v této oblasti je skutečně to nejlepší, co můžeme udělat eh, za současné legislativy. Myslím, že už jsme tady trochu zašli i nad rámec eh, našich, eh, našeho mandátu. Já se ještě tady ověřím jednu věc. Máme eh, zavedeny tři politiky na různých úrovních, na té odborné úrovni, na té řídící úrovni. A všechno je transparentní a veřejné. Jinak bychom, kromě toho, potřebovali pomoc externistů, pokud může nám poskytnout nějaké relevantní informace, tak je rádi přijítáme. Paní Dali měla otázku související s tím rutinným používáním eh, antibiotiku. Veterináři my chceme Máme cíl o 65% snížit používání antibiotik eh, nebo kolestinu. Nedávná zpráva ukazuje, že došlo k eh, malému snížení používání antibiotik eh, v veterinární oblasti, ale je pořád potřeba na tom pracovat. A v komisi, pokud vím, se tím také zabývají. Já si myslím, že jdeme správným směrem. A myslíme si, že eh, ta legislativa by měla vést k snížení předpisování antibiotik ve veterinární oblasti. velký problém. U lidí je nevhodné používání. Potom to vede k rezistentnosti. To je eh, velký problém. A pokud vím, ta komise se tím také velmi vážně zabývá. A my se to účastníme. Snažíme se koordinovat eh, s dalšími agenturami, s ACBC a, a s EFSO samozřejmě. A ještě eh, padělky. To je eh, zásadní věc. Padělaná léčiva. to sice mají formálně působnosti čínské státy, my můžeme zasahovat pouze tak, že budeme vidět nějaký tlak, budeme předkládat eh, publikace nebo nějaké pokyny, ale přímo působit nemůžeme. Vím, že ta otázka byla konkrétní. jestli můžeme eh, zajistit, že v Evropě, nebo být přesvědčeni o tom, že v Evropě nejsou žádné padělaná léčiva, to samozřejmě nemůžeme, ale eh, máme inspekční systém, myslím, že těch případů je velmi málo. Nejslabším článkem samozřejmě je internet, Víme, že 90% toho, co se prodává na internetu, je, jsou padělky a potenciálně to může způsobit velké škody. Tam, kde se používají tradiční lékárny, tak tam ta, ten podíl, eh, podílku je velmi nízký. My se také maximálně snažíme eh, zabránit tomu, aby ty ceny nevystoupily, nevystoupily příliš vysoko. Cena je samozřejmě velkým faktorem. A víme, že někteří No, a to je skutečně trestná část, někteří mění složení léku a my potom všechny informace o tom sdílíme se eh, vyšetřovateli. Já vím, že také některé země mají kontroly na hranicích, ale implementace je potom na členských státech. Cenotvorba. Tady my samozřejmě nemáme žádnou přímou kompetenci. My se snažíme eh, odstranit jakékoliv zbytečné překážky při vývoji léčiv, protože to se potom promítá do ceny. Ale přímý vliv nemáme. Co bychom také mohli dělat více, je více spolupracovat s orgány HTA, abychom zajistili opravdu přidanou hodnotu nových léků ale jak eh, se to promítne do ceny, to už zase ovlivnit nemůžeme. Pokud vím, tak ani Evropská unie to nemůžeme moc protože to spadá do kompetencí členských států. A asi se to hned tak nezmění. No tam ty omezené zdroje, tak tomu je. Skutečně potřebujeme více zdrojů. Každý z mých manažerů za mnou už někdy přišel a říkal, že potřebuje více zdrojů. To je normální, ale začíná to, být, začíná to být kritické od eh, okamžiku, kdy byla schválena tři nařízení bez toho, aby se zvýšil počet našich eh, pracovníků. My můžeme nabízet také dočasné a krátkodobé pracovní smlouvy na některé méně významné činnosti, ale pro těch důležitých, kde eh, jde ochranu údajů, o důvěrnost, a kde potřebujeme odbornost, tak tam musíme mít velmi zkušené, velmi spolehlivé pracovníky. Například přístup k dokumentům. Na to máme 25 lidí. To znamená, že musíme na to večer naše nejlepší lidi, kteří se vyznají eh, v tomto průmyslu, protože jde tam o vědecké údaje. A to se promítá do našich nákladů. Máme iniciativu, jako je ICOR, kde Musíme napravovat chyby neskušených eh, vývojářů, eh, kde to děláme v zájmu ochrany pacienta, protože kolikrát jsou to lidé s vynikajícími nápady, mají eh, vyvíjejí výborná léčiva, ale je to, mají to špatně nastaveno, skonstruováno, nemají ty patřičné zkušenosti. Eh, kolikrát nejsou schopni správně nastavit eh, ty klinické testy, což eh, potom vede k jejich neúspěchu a nemá to ten daný prospěch pro pacienta. My jsme museli už více než v šestistech případech poskytnout naše poradenství, pomoci těm neskušeným pracovníkům ta naše kapacita už je vyčerpaná. Kromě toho nám bylo ještě řečeno, že musíme o 2% každý rok eh, snížit počet pracovníků a přitom naše práce roste. To lze lehko, lehce doložit. Náš rozpočet eh, je pozitivní, ten eh, roste. Takže teoreticky bychom mohli najmout eh, další experty, ale není eh, nám to umožněno. A dostáváme se k kritickému okamžiku. Ale to nemusím říkat na tomto výboru, protože vy nás vždycky podporujete. Sorry for what I... Děkuji vám. A omlouvám se, zda jsem něco vynechal. Děkujeme vám, říká pan předseda. Myslím si, že můžeme tímto uzavřít tento bod. A děkujeme panu Rázimu za to vyčerpávající vysvětlení a za všechny odpovědi. A tím se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je návrh eh, usnesení k nařízení pro pediatrické léčivé prostředky. A zde dávám okamžitě slovo eh, spoluautorům jako první paní Grostet. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, Děkuji, pane předsedo. Tady jde o usnesení týkající nařízení o pediatrických léčivech. Toto usnesení je důležité z dvou důvodů. Je potřeba vyvíjet tlak na komisi, která by na začátku roku 2017 měla předložit zprávu o provádění aplikaci pediatrického nařízení z roku 2006 vzhledem k silnému zájmu pediatrů a rodičovských eh, asociací, kteří mají nemocné děti, tak je potřeba, aby ta zpráva byla k dispozici co nejdříve. My už jsme se snažili ten tlak vyvíjet eh, nějakou dobu, aby ta zpráva byla k dispozici, ale bohužel jsme musí, musíme počkat až na rok 2017. Den další důvod je to, že bychom Eh, měli mít možnost říci komise v souvislosti s touto zprávou, jakým směrem by se měly ubírat ta zlepšení a ty změny, které chceme navrhnout. Já jsem byla zpravodajkou tehdy v roce 2006 u toho nařízení, což umožnilo dosáhnout značného pokroku, zejména tím, že eh, farmaceutické firmy mají povinnost eh, Eh, vytvářet i pediatrické formy léků, které vznikají pro dospělé, ale je tady řada praktických překážek, které eh, omezují efektivnost tohoto nařízení, například u některých terapeutických eh, skupin, například u rakovin dětí, kde se v pediatrické plivě vyvíjí nové léky, tak to ještě pořád není ideální, spíše je to vzácné a já si myslím, že to je přitom velmi naléhavé. Ve skutečnosti Eh, nejsem proto, aby došlo k kompletní revizi toho nařízení, s výjimkou toho, kdyby komise dospěla k závěru ve své zprávě, že eh, to bude potřeba ke zlepšení situace, ale jak říkám, je to naléhavé, je potřeba, aby eh, určité věci se provedly co nejdříve, ta revize by trvala příliš dlouho, pacienti kolikrát tolik času nemají, aby na to mohli čekat. A kromě toho ten aktuální text mi přijde jako velmi dobrý základ pro další práce a možná by se ukázalo, že by nebylo dobré, aby se spochybnili některé hlavní principy. I tak, ale e, je tady určité zlepšení, které je možné zavést e, čistě prostřednictvím regulace a tím, že se vydají nějaké e, hlavní pokyny nebo směry. abych vám chtěl několik těch způsobů uvést. Mm, za prvé jde o to, aby se zkoumaly další možnosti v té pedrácké oblasti nejenom eh, eh, na stejném základě, jako jsou eh, ty léky pro dospělé, ale i na molekulárním základu, protože proč to dnes nefunguje tak dobře u rakovin u dětí je to, že tady je řada výjimek z toho, že u dětí ta daná nemoc nebo choroba ne, se nevyskytuje. A z toho důvodu potom ty firmy neprovádějí to další šetření. Je potřeba tedy těch počet výjimek eh, snížit, eh, protože kvůli tomu ten systém není funkční. A potom je potřeba mít ten eh, více realistický a flexibilnější plán dalšího šetření, což by také mělo zlepšit spolupráci mezi farmaceutickými firmami a agenturou. Teď je to příliš formální, příliš závazné Eh, velmi často dochází k eh, opoždění nebo se úplně upouští od eh, těch dalších studií, takže by to mělo být flexibilnější, ale systematičtější. A moje pos, můj poslední bod je, je potřeba znovu vyhodnotit systém sankcí a odměňování, aby se to zlepšilo, protože dnes tady jsou motivační nástroje, 6 měsíců dodatečné ochrany u patentů například. Nicméně to je opatření, které kolikrát přechází příliš pozdě a e, proto to není až tak motivující. E, kromě toho nejsou žádné motivační nástroje v té pediatrické oblasti těch šest měsíců dodatečné ochrany. Jsou užtečné v okamžiku, kdy je to výrobek, který už je uveden na trh, jak e, pro dospělé, tak i v tom pediatrickém využití, ale nemá to až tak velký smysl tam, kde jde pouze o pediatrický lék protože velmi často eh, jsou to velmi vzácné indikace a ten samotný trh proto je velmi omezený. Pokud se omezí eh, ty motivační nástroje, tak by eh, se mohly zavést účinné sankce pro farmaceutické firmy, které by ty povinnosti nedodržovaly, aby to bylo efektivnější. A proč tedy říkám, že není nutné mít revizi nařízení? Říkám to proto, že ta opatření, o kterých hovořím, již eh, jsou možná, již je možné je vyvodit z toho současného nařízení, je možné do praxe uvést velmi rychle. A já si myslím, že eh, s tím by tomu mohli vyslovit podpory všechny politické skupiny, už jsem o tom hovořil s některými kolegy, myslím, že bychom eh, se na to mohli dohodnout a dosáhnout to, aby se ty věci trochu zlepšily v, ve prospěch nemocných dětí. Thank you very much, uh, Miss Gentile. Děkuji, paní Žentil. Děkuji, pane předsedo. My už jsme upozorňovali na důležitost této debaty. A já oceňuji, eh, jak velkou pozornost věnovala kolegyně potřebě zasáhnout co nejrychleji a kvalitně. Je to oblast, která je velmi důležitá společensky. Známe všechny ty eh, fakta a čísla, 6 tisíc pacientů, dětí a mládeže. Každý rok přijde o život. A pak máme také pacienty, kteří sice přežijí, ale s trvalými následky na zdraví a sníženou kvalitou života. Myslím si, že toto nařízení by skutečně mělo být přeskoumáno a měli bychom také odstranit některá nedorozumění, která tady existují. Například pokud jde o problematiku akčního mechanismu a preventivního užití onkologických léčiv u dospělých. Protože víme, že tady máme k dispozici dost informací, spolehlivých informací, ale je velmi obtížné, v podstatě nemožné, tedy z vývoje rakovinového onemocnění u dospělých odvozovat závěry pro případ stejného typu onemocnění u dětí. Takže Pro nás jsou tedy důležité, je důležitá debata především o těch základních předpokladech a e, to v tom smyslu, že zdůrazňujeme důležitost lékařského výzkumu v této oblasti. V rámci pozměňovacích návrhů doufám, dospějeme ke společnému stanovisku v této věci. Je důležité také tedy zdůrazňovat důležitost vědeckého výzkumu na akademické půdě, na půdě státních laboratoří a tak dále. Pěka. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Jak už to bylo řečeno, léčivé přípravky pro pediatrické použití jsou velmi důležité, důležitým tématem a je eh, nutné apelovat na komisi, aby co nejrychleji přistoupila k přeskumu příslušného nařízení. Teď slavíme deset let od schválení původního nařízení, ale deset let v medicíně z pohledu rozvoje technologií, to je jak eh, pravěk. Léčebné postupy se mění, lékaři používají daleko modernější technické vybavení. A léčebné postupy jsou dnes často personalizované a jsou používána nová léčiva. Proto potřebujeme stanovisko k léčivým přípravkům pro pediatrické užití. Toto stanovisko by mělo být k dispozici nejpozději na začátku příštího roku. A potřebujeme také, aby se okamžitě rozběhly legislativní aktivity se záměrem zlepšit nařízení v této oblasti. To je velmi důležité, protože tady hovoříme o lidských životech a zdraví a konkrétně tedy hovoříme o dětech. Takže cílem nového nařízení by mělo být na jedné straně zlepšit přístupnost, a tou přístupností myslím i rozumné náklady na léčbu, a to i u těch nejnovějších a nejsofistikovanějších léčiv. Zároveň bychom měli podpořit farmaceutické firmy a další instituce, které se zabývají problematikou výzkumu a implementace. Velmi často ve chvíli, kdy hovořím o patento, hovoříme o patentovém právu, vidíme, že tu vznikají určité tlaky. Já jsem však přesvědčen, že úpravy nařízení o léčivých přípravcích povedou ke eh, snížení napětí, které tu panuje ve vztahu k farmaceutickým firmám, přispěje to k lepšímu průběhu klinických testů a bude to mít pozitivní dopad i na rozpočet členských států v oblasti zdravotnictví. A všechno tohle povede ke zlepšení léčby s použitím těch nejnovějších postupů. Tento problém je zásadní zvláště pro děti s rakovinovým onemocněním, ale i pro děti, které onemocněly nějakou vzácnou chorobou, která se například vyskytuje jenom u dětí a to ve velmi malém počtu. Chci říci, že ten problém je velmi složitý. Nová nařízení doufejme povedou k nalezení flexibilnějšího řešení a lepšího společného základu, který povede eh, k efektivnější ochraně eh, veřejného zdraví a také k efektivnějším léčebným postupům u nejmladší části naší společnosti. Děkuji, pane předsedo. Pediatrické užití těchto léčivých přípravků je téma, které vzbuzuje velký zájem. Také my můžeme souhlasit s hlavním vyzněním tohoto textu. Nicméně kladli jsme otázku, nebo tedy měli jsme požadavek v tom smyslu, abychom věnovali větší pozornost transparentnosti, abychom eh, se vyhnuli konfliktu zájmů. Já mám především obavy z toho, jak jsou nastaveny pobídky a stimuly ze strany farmaceutických firm a rád bych viděl nějakou studii, která by řešila potenciální užití některých léčivých přípravků v pediatrii. Velmi často dochází k tomu, že tedy je vypracována taková studie, nicméně my nevidíme ty výsledky. Máme léčivé přípravky, které jsou nasazovány u dospělých a poté použity i v pediatrii. Je tu i žádost o rozšíření patentu na pediatrické užití. Já tedy v tomto ohledu Předložím nějaké pozměňovací návrhy, nicméně současnou verzi usnesení nemohu podpořit, pokud nebude tento konkrétní bod vyjasněn. Jinak vzniká riziko, že vlastně budeme eh, pracovat ku prospěchu farmaceutických firm a nikoli pediatrie. A nyní pan Rys. Děkuji, pane předsedo. Takže nejprve vás chci ujistit, že zdraví dětí a mládeže je naprosto zásadním eh, zájmem a cílem pro Evropskou unii a my vítáme dnešní diskuzi na půdě tohoto výboru. A zájem, který projevujete o toto téma. Tato diskuze přichází v pravý okamžik, protože komise nyní připravuje druhou zprávu k nařízení o léčivých přípravcích v pediatrii a tento návrh bude řešen na půdě rady. My jsme přesvědčeni, že tento návrh legislativy povede k tomu, že děti budou mít eh, otevřenou cestu k novým léčivým postupům a přípravkům a že to bude také takový stimul pro to, aby se farmaceutické firmy zaměřily i na sektor dětí a mládeže. Většinou totiž dávají přednost zaměření na dospělé. Ale také nesmíme zapomínat na to, co říkají pediatři a regulátoři. Děti prostě nejsou jenom zmenšení dospělí. A to je také důvod, proč přicházíme s tímto nařízením. Děti mají své specifické potřeby, je potřeba tedy na ně konkrétně zacílit eh, výzkum v oblasti pediatrie. Nařízení zásadně mění situaci, mění způsob, jakým trh a podniky fungují umožňuje regulátorům přímo ovlivnit to, co se děje v oblasti výzkumu a vývoje. Nařízení například umožňuje rozšířit počet nových léčivých přípravků, které jsou uváděny na trh, a to na základě podpůrného pediatrického výzkumu. A samozřejmě tohle nařízení má i svá omezení. Eh, povinnosti, které eh, jsou obsaženy v tomto nařízení, jsou odvozeny od podobných opatření užitých pro dospělé, což je tedy samo o sobě omezení. A dodatečný pediatrický výzkum eh, by tedy tuto situaci mohl vyřešit. V rámci přípravy druhé zprávy jsme velmi důkladně uvažovali o tom, co je opravdu potřeba řešit. A kladli jsme si otázku, zdali ty nové přípravky řeší ty nejnaléhavější potřeby v pediatrii, Myslím, že se nám podařilo pokrýt některé zásadní mezery, řešíme i některé nové koncepce, jako například personalizovaná léčiva, což je tedy taková nová oblast medicíny. A dostatečně také prioritizujeme výzkum v pediatrii. Zároveň se zabýváme ekonomickým dopadem tohoto nařízení s konkrétním pozorností věnovanou tedy sensibilizaci a schromažďování poznatků. Za pár týdnů doufujeme ještě tento měsíc se rozběhne veřejná konzultace, která umožní všem zainteresovaným stranám přijít se zpětnou vazbou. Je důležité, aby tedy zazněly všechny hlasy této debatě, malé a střední podniky, pediatři, pacienti a tak dále. Komise ještě nedospěla tedy do stádia, kdyby mohla eh, vydat nějaké závěry, ale doufáme, že tu zprávu se nám podaří finalizovat v průběhu roku 2017. Jsme také přesvědčeni, že projekty pediatrie musí být nazírány v návaznosti na dalších aktivitách komise, například závěry k užití eh, léčiv v pediatrii a také tedy v souvislosti se stanoviskem Evropského parlamentu o přístupnosti léčiv protože pediatrické nařízení je velice specifický, ale důležitý nástroj, který řeší konkrétní potřeby Snažíme se také navazovat mezinárodní spolupráci na tomto poli. Na konci září jsme uspořádali eh, společné zasedání expertů EMA a FDA eh, zájmu zjištění zdali, je tu pro jaký prostor pro transatlantickou spolupráci, protože víte, že součástí toho problému je velmi malý eh, kontrolní vzorek populace a následně tedy chybí eh, dostatečná masa údajů o klinických zkouškách. Konečně, pokud jde o pediatrickou onkologii, tady jsme to opět analyzovali a, měli, a byli jsme schopni eh, za posledních eh, deset let autorizovat jedenáct léčiv na poli eh, dětské onkologie. Není to moc, ale předtím, než toto nařízení vstoupilo v platnost, byly to pouze tři přípravky. Je však třeba si uvědomit, že jde o velice složitou problematiku, kterou ještě musíme přehodnotit. A jakmile bude ta finální zpráva k dispozici, tak ji odprezentujeme vám za účelem další diskuze. Děkuji vám. Připomínám, že termín pro pozměňovací návrhy je 10. listopadu v pravé poledne a hlasovat ve výboru Envy budeme 8. prosince. Žádné další body na pořadu jednání nemáme. Příští schůze proběhne 21. listopadu ve Štrasburku. Bude to zvláštní zasedání. Děkuji všem a končím schůzi.